Tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez ohlednění sociálního dialogu. Kvalita službu, služby poskytované poslancům a občanům EU je tak ohrožena. Velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu skončí tlumočení nejpozději ve stanovenou dobu, tedy v půl jedné. A nyní pan předseda. Nejprve schválení programu, to jsme schválili, a teď sdělení předseda předsedy. Koordinátoři se rozhodli na jejich zasedání v Dubnu, že se otevře doba pro eh, podávání pozměňovacích návrhů a eh, v Envy E, my nebudeme zpracovávat žádné stanovisko, ale pro členy Envy mohou být podávány pozměňovací e, návrhy a budeme o tom hlasovat v Envy. Pozměňovací návrhy, které budou podány, se potom, potom vyústí v závěrečný návrh stanoviska a to potom dostanou další výbory PEŠ a další komity, než další výbory, pardon, než budou hlasovat. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. června do 11 hodin. Hlasování v Envy se očekává 9. Eh, 10. července a peš eh, ještě není jasný. Za druhé pozměňovací návrh Eh, co se týče 233, eh, těžká nákladní vozidla a tak dále. Na našem zasedání 25. dubna se koordinátoři rozhodli, že lhuta pro prozměňovací návrhy bude stanovena v rámci stejného postupu, který už jsem popsal a harmonogram bude následující eh, lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů do 19. června do 11 hodin. Hlasování na Envy se očekává do 13. září září, hlasování ve výboru IMKO 10. a 11. října. Třetí oznámení, workshop týkající se digitalizace velkých dat, workshop týkající se digitalizace a velkých dat organizovaný pracovní skupinou pro zdraví, kterému předsedá Soledad Kapazon a Alois Petrle, se bude konat 19. června od 10 do 12 hodin a všichni členové jsou pozváni. A potom 20. 28. září je 21. a 28. června, pardon, je zrušeno odpolední zasedání. A e, bude-li nezbytné, budeme všechno projednávat dopoledne a co nejdříve dostanete pořad jednání. E, tlumočení. Tlumočení je k dispozici ve 20 jazycích ve, s výjimkou estonštiny, e, latvinštiny, maltéštiny a galičtiny. A mám tady krátké oznámení od tlumočníků. Eh, tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez ohlednění sociálního dialogu a kvalita služby poskytované poslancům a občanům EU je tak ohrožena. Velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu skončí tlumočení nejpozději v přesně stanovenou dobu eh, podle pořadu jednání, to znamená ve 12 hodin 30 minut. Elektronické ke zasedání a web streaming jako obvykle, eh, čili k dispozici tady máme přenos eh, ve webstreamu našeho zasedání. A teď oznámení týkající se doporučení koordinátorů 16. Eh, května 2018. Dostali jste všechno elektronicky a nemáte-li žádné námitky, potom <clears throat> eh, je můžeme považovat za schválené. Eh, schválení zápisu z 19. 20 února, jestli nemáte žádné námitky a nepodáte je do konce tohoto zasedání, eh, budeme je považovat za schválené. A potom tady mám několik in informací týkajících se probíhajících jednání eh, v pěti různých záležitostech. První se týká veterinárních léčivých přípravků. 15. května se konal trialog, kdy parlament a rada se soustředili zejména na ustanovení směřující k harmonizaci eh, zhrnutí charakteristiky produktů eh, podle článku 70. Paralelně k tomu se jednal o projednání uznávání homeopatického balíčku, vzájemného uznávání postupu a e, ekologické hodnocení rizik. Harmonizace e, charakteristik produktu stejně jako ty dva e, balíčky týkající se homeopatických produktů a paralelního obchodování přinesly pozitivní, disk, pozitivní výsledky. 5. června eh, se konal trialog týkající se těchto veterinárních léčivých přípravků a původní eh, dohoda eh, bude předložena Koreperu ke schválení 13. června a bude se na ní hlasovat na výbor NV 20. června. Za druhé zpráva energetické unie. Třetí informační trialog týkající se zprávy energetické unie se konal 23. května. Parlament, rada a komise se dohodly na několika ustanovení na technické úrovni a vyjednávali o čtyřech blocích záležitostí. Rada a parlament dospěli k pokroku, co se týče dosažení dohody v prvním bloku energetické bezpečnosti jednotného energetického trhu a energetické chudoby. Byla také dosažena dohoda týkající se energetické bezpečnosti a byl dán mandát mandát k uzavření zbývajících tří otevřených bodů aby se eh, dospělo ke stabilizovanému textu týkající se charakteristiky energetické chudoby. Rada a parlament se také dohodli na mandátu pro završení vyjednávání týkající se klimatické finanční transparentnosti a přizpůsobení se v rámci plánování a podávání zpráv instituce. Také dospěly k pokroku, co se týče makroregionální kooperace a dalších ustanovení týkající se odborné technické úrovně. Za třetí umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky. Eh, druhý trialog týkající se tohoto umístění sídla se konal 22. května. Všechny tři instituce eh, se domluvily, že chtějí co nejdříve završit vyjednávání, aby se zabezpečilo dále další fungování této agentury. Mm, a tady došlo ke zmapování situace, k zhodě na pozměňovacích návrhů a eh, komise také předložila návrhy týkající se pozměňovacích návrhů 4 a 6. Evropský parlament stáhl svou požadovku týkající se politické dohody ze všech institucí, kterých se týká revize postupu pro výběr sídla agentur Evropské unie a žádal plné zapojení Evropského parlamentu ve všech fázích. Eh, podle názoru Evropského parlamentu dva body odůvodnění, které nabídlo předsednictvo týkající se postupu eh, ve volbě EMA, eh, rozhodně neznamenají uspokojící odpověď na tuto žádost. Za čtvrté, definice, obchodní úprava, označování lihovin, používání názvu lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochrana zeměpisných označení lihovin, přepracování tohoto znění. První neformální trialog se konal 24. května. Parlament, Rada a komise měli první výměnu názoru týkající se priorit a hlavních aspektů jejich postojů. Eh, došlo k pozitivní, konstruktivní diskusi a bylo projednávána řada bodů, které se týkaly ochrany zeměpisných označení a došlo k porozumění možné dohody. Avšak, mm, když se podíváme na převažování technických aspektů, kterých se týká tento návrh, jak předsednictvo, tak Evropský parlament se rozhodli, aby se tady odlišovala technická úroveň v přípravě v dalším trialogu. Druhý trialog se bude konat ve středu 27. června. A poslední, ale v neposlední řadě, se týká podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů, přepracované znění. Čtyři trialogy už se konaly v tomto tématu eh, a přitom příslušným výborem je výbor i tre První trialog znamenal prezentaci respektivních mandátů, druhý trialog se soustředil na ustanovení týkající se kompetence intrepouzy a my máme výlučnou kompetenci pouze týkající se trvalé udržitelnosti a úspory emisí ve skleníkových plynech regionech a také biopaliva v dopravě. A tady se jedná o definice. Během třetího trialogu 17. května Evropský parlament předložil kompromisní návrhy týkající se hierarchie odpadu a nejrůznějších e, stropů e, pro dodržení kritérií trvale udržovat trvalé udržitelnosti. Tady se zdůraznila politický význam a pozice Evropského parlamentu, zejména co se týče odstavce 8 a 10 a potom, co se týče článku 27, všechny ustanovení článku 26, 27 a 28, eh, na těch panovala schoda a čtvrtý trialog se konal 6. června a došlo k dohodě na kompromisním návrhu ve článku 27 a také se diskutovalo o možném kompromisu týkající se efektivních stropů eh, pro příslušné instalace. A eh, hovořilo se o možných alternativách balíčku v biopalivech pod kompetencí ENVY a příští trialog se bude konat příští týden ve Štrasburku. A to bylo, to bylo to tedy eh, o všech běžících jednání a teď dospějeme k dalšímu bodu a to je společná rozprava předložení studie EPRS o prováděcí zprávě o nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a zprávě implementace těchto fitosanitárních produktů naším zpravodajem je místo předseda pan Poc. Co se týče diskusí, dovolte, abych nejprve dal slovo EPRS a by eh, na 15 minut eh, a vám dám slovo a Potom si vezme slovo pan zpravodaj Pavel Poc a skupina může přispět k diskusi a všichni členové samozřejmě se mohou vyjádřit v diskusi. To vše za respektování studie, která byla vypracována a předložení návrhu zprávy. Yeah, as, uh, agreement, uh... Vzhledem k tomu, že Agri a Pest eh, jsou spolu zodpovědné za tuto věc. Mohou se této diskuse účastnit také členové těchto dvou výborů. Má teď tam slovo paní Karamfilové. má pánové, těší mě, že mohu eh, prezentovat implementaci EPRS. Tohle už je pátá studie, kterou jsme připravili eh, pro podporu Envy. My tedy vycházíme z vlastních dat, ale také z dat, která sbíráme. Já tedy děkuji všem zainteresovaným, kteří eh, se účastnili sběru dat, také děkuji všem externím výzkumným pracovníkům. Ehm, zde jsou jejich jména. Nemáme čas na to, aby mohli tady odprezentovat svoji práci, takže já se pokusím vlastně všech těch 500 stran výzkumu teď ehm, nějakým způsobem odprezentovat za 15 minut. Eh, vysvětlím, mm, z jakých důvodů a které cíle nejsou plněny. Eh, tady tedy jde o to, aby všechny eh, prostředky na ochranu rostlin, které jsou na, na společném trhu, byly bezpečné jak pro zdraví, tak pro životní prostředí. Tady samozřejmě také jde o to, abychom zajistili plné fungování eh, vnitřního trhu. Otázka je ale, jak jsou vlastně ty hlavní nástroje mm, nařízení implementovány. Tyhle ty nástroje za prvé jde o schvalování těch látek na evropské úrovni. Za druhé národní autorizační plány pro tyto produkty a schvalování. A za třetí vymáhání. Začnu tedy tím schvalovacím řízením. Vysvětlím eh, některé fáze tady. Celé řízení začne vyhodnocením přípravků a těch látek ohledně možných rizik. Eh, posuzuje se to podle, set, eh, podle souboru kritérií, která stanovuje nařízení. Eh, pokud tedy ta látka nevykazuje žádná nepřijatelná rizika, je evaluována dále. tady vlastně se eh, rozlišují dva, dvě úrovně rizik. Ta první eh, v angličtině jsou hazardy a potom jsou to rizika. Um, takže vlastně t- ta rizika jsou na nižší úrovni. Potom Všechna, eh, všechny závěry z toho vyhodnocení se dají do návrhu hodnotící zprávy, která potom podlehne peer review ze strany F, EFSA. Ehm, e Ehm, kromě toho eh, vlastně máme velmi komplikované řízení, do něhož se zapojují ehm, odborníci členských zemí eh, z nejrůznějších eh, výborů. Mm, tady tedy jde za prvé o vědecké vyhodnocení přípravků, za druhé o to, jakým způsobem ehm, k tomu přistupují příslušné orgány a potom za třetí o transparentnost celého řízení. Takže co se týče toho vědeckého vyhodnocení přípravku a látek, tady vlastně jde o otázku harmonizace. Harmonizace se zlepšila v oblastech, jako je toxikologie, ale stále je nedokončená v oblastech, jako je například ekotoxikologie. To je problém, protože ti hodnotitelé se nemohou dostat, ehm, nemají plný přístup k ehm, těm ehm, k tomu hodnocení látek, eh, tak aby postupovali podle nějakého jasného checklistu, kde jsou ty hazardy a risky, tak jak to definuje to nařízení. To potom může mít samozřejmě přímý negativní dopad na zdraví, životní prostředí, ale také zemědělskou výrobu. Kromě toho to vytváří nejistotu. Kromě toho výsledky hodnocení e, záleží na tom, který příslušný orgán předkládá hodnocení. Tak by tomu nemělo být, protože e, to vlastně jde proti hlavnímu cíli harmonizace. Tam přece jde o to, abychom měli jednotné standardy, které jsou jednotně uplatňovány ve všech členských zemích. Další problematické aspekty e, se týkají samotného procesu hodnocení. Eh, tady vlastně jsou tři problémy. Eh, tenhle ten mm, přístup, který tedy hodnotí eh, to ohrožení, jak jsem tady říkala, ten hazard, ehm, Proti tomu postupují zastánci přístupu, který by se zaměřoval pouze na rizika. Tak, jak to bylo uplatňováno předtím, než toto nařízení vstoupilo v platnost. Za druhé, ehm, máme glyfosát, ehm, který vyvolá, na, nadnáší otázku, kdo by měl předkládat ty důkazy pro hodnocení. E, takže vlastně připomínám, že poslední e, hodnocení probíhala téměř exkluzivně na základě údajů, které poskytli žadatelé o schválení což samozřejmě vyvolává určité obavy. Potom máme druhý aspekt toho schvalovacího nástroje a to se vlastně týká eh, výkonu eh, národních nebo vnitrostátních příslušných orgánů. Ne všechny, když většina tedy těch příslušných orgánů mají institucionální kapacitu, aby tedy jednali jako spravodajský členský stát a aby poskytli vyhodnotící zprávy EFSE. Nicméně mezi těmi vnitrostátními orgány jsou přeci jenom velké rozdíly, co se týče eh, expertízy a eh, počtu zaměstnanců. Eh, zdá se, že ale všechny orgány jsou nedostatečné, mají tedy nedostatečný počet zaměstnanců. Kromě toho potom ta zátěž hodnotící práce je nerovnoměrně rozprostřena mezi členskými státy. Taky tedy, jak jsem říkala, máme různé míry expertízy, eh, kapacity zaměstnanců a eh, to vede <clears throat> samozřejmě k rozdílům v kvalitě těch navrhovaných hodnotících zpráv. Většina eh, těch zkoumaných členských států se potom neúčastní toho peer review EFSI. To je problém, protože e, vlastně tenhle ten e, přístup e, očekává, že, že tady půjde o řešení kvality ve zprávách a samozřejmě se předpokládá, že členské státy se budou účastnit toho řízení. Takže potom EFSA nemůže plně vykonávat svoji funkci kontroly kvality. To může mít potom samozřejmě taky dopady na zdraví a životní prostředí. Potom máme tedy ten třetí aspekt toho schvalovacího nástroje. Transparentnost. Transparentnost je problematická tedy na té úrovni vnitrostátních eh, orgánů. Ty informace se tedy dostávají k dispozici pouze v té fázi peer review EFSI a není to vždycky tedy úplně uživatelsky dostupné jednoduše. A ukazuje se, že velmi často zdůvodnění pro to rozhodnění není zveřejněno. A to potom vytváří prostor pro to, aby, rozhodnutí, aby padala rozhodnutí, která třeba ne, ehm, se neřídí vědeckými radami, které poskytnou buď ty vnitrostátní nebo eh, hodnotitele nebo hodnotitele ze strany EFSA. Kromě toho je, problematické i je problematická i komunikace ohledně rizik. Nyní přejdu k tomu hlavní, druhému hlavnímu nástroji, což je tedy vnitrostátní schvalování eh, těchto přípravků pro ochranu rostlin. Hodnocení rizik probíhá exkluzivně na eh, úrovni členských států. Eh, hlavní implementační problémy zase se týkají vědeckého hodnocení, zejména co se týče vyhodnocení ehm, eh, efektů, které ehm, na sebe navazují. Potom za druhé jde o víkend eh, o výkon eh, příslušných orgánů a za třetí zase o transparentnost. Naše hodnocení ukázalo, že v tom schvalovacím řízení dochází k prodlevám v hodnocení a také v ehm, rozhodování o zprávě rizik to vlastně vede k tomu, že mm, se neplní právě stanovené lhůty a Samozřejmě zase problémy, tedy co to způsobuje? To, že příslušné orgány nemají dostatečné zdroje, za druhé, to, ta jejich zátěž není rovnoměrně rozprostřena um, a Kromě toho ty příslušné orgány eh, nutně nedůvěřují vyhodnocení těch produktů ze strany jiných eh, orgánů, což potom samozřejmě eh, způsobuje problémy s, za zásadou vzájemného uznávání a vede to k problémům na vnitřním trhu. Um, Máme článek 53 nařízení, který je právní základnou pro naléhavé schvalování ve speciálních případech. Nicméně naše hodnocení ukazuje, že existují příklady, kdy mm, článek 53 se používá členskými státy i proti záměru e, zákonodárce. Víc k tomu si můžete přečíst přímo ve studii. ta, o té transparentnosti se tolik nehovoří, ale my jsme identifikovali problémy v těch zkoumaných členských státech, zejména co se týče tedy dostupnosti a přístupnosti informací ohledně hodnocení a celého řízení, to je nedostatečné. To potom vede k tomu, že zainteresované strany nemají dostatečné chápání eh, procedurálních a informačních základů pro ta rozhodnutí. Vymáhání. To je třetí nástroj produkty na trhu a jejich užívání uživateli eh, někdy neplní ehm, příslušné podmínky schvalovacího procesu, co se týče jejich složení a také jejich užívání. Problémy vymáhání jsou způsobeny zejména tedy výkonem příslušných vnitrostátních orgánů, ale samozřejmě jsou tam také mm, problémy nějaké kličky v těch nařízeních. To potom ale může mít negativní dopady na zdraví, životní prostředí, trh a zemědělskou výrobu. Jak tedy vidíte, Provádění všech těch tří nástrojů je problematické. Ty problémy určitě přesahují vyhodnoci, vyhodnocování konkrétních látek. Takže co vám dneska opravdu chci zprostředkovat. Když se podíváme na ten celkový obrázek implementace, jedině ten může pomoci mm, užitečnému tedy e, utváření politiky. Tady e, opravdu jde, abychom, abychom se podívali na ten kompletní, komplexní obrázek o EPRS e a e, je opravdu důležité o tom diskutovat. Tolik jsme strany, děkuji mnohokrát a rádi spolu se svým týmem ráda odpovím na otázky. Omluvám kolegy, kteří nemohli přijít, ale samozřejmě rádi zodpoví otázky písemně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a dovolte, abych teď dal slovo našemu zpravodaji panu Pocovi. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji samozřejmě všem kolegům dobré ráno. Dovolte, abych nejprve poděkovali Katarině nejenom za její vynikající prezentaci, eh, protože eh, pro mě to znamená půl roku života, které se smrskly na 15 minut. A to je opravdu tedy úžasné. A děkuji také za její osobní příspěvek k, té, k vypracování této zprávy. A dovolte, abych také poděkoval celému vašemu týmu a zejména Arně za práci na této eh, studii o implementaci, která má více než 500 stran. Ale dovolte, abych také poděkoval autorům původního výzkumu. S dvěma výjimkami jsou tu dnes mezi námi. Později eh, budeme, budeme mít příležitost s nimi hovořit a eh, klást jim otázky. My velice často hovoříme o významu tohoto tématu a sladěvání a zapojování ho do práce na, eh, v rámci nejnovějšího vývoje. A je třeba, abychom pracovali na tomto tématu společně s výborem PESK. Co se týče práce na tomto ustanovení příslušném, třeba eh, říci, že předtím se deset let nic nedělo. Vlastně deset let se tady pokračovalo, aniž by se zkoumalo, jak vypadá implementace. Komise v současné době eh, pracuje na eh, přepracování refitu a tady je daleko obecnější přístup a EPR se podařilo eh, v jejich výsledcích dospět k daleko, větší, daleko více informacím. A také je třeba zohlednit všechny relevantní studie eh, a všechny další relevantní informace. Při práci na návrhu zprávy eh, jsem samozřejmě se zaobíral také omezením těch charakteristik a definice přístupu největší problémy souvisí právě s kompetencí N našeho výboru já jsem nebyl schopen pokrýt úplně všechno ve své zprávě, tak sám ještě přidám některé dodatečné pozměňovací návrhy, ale zároveň bych chtěl, aby tato zpráva zůstala krátká, stručná a výstižná, eh, protože do toho stanoviska by se nemělo nadspat všechno a udělat z toho prostě nějaký vánoční stromeček, ale měl by to obsahovat tři nebo čtyři základní eh, poselství. Eh, Agri výbor bude hlasovat o svém stanovisku 20. června a nerad bych šel příliš do detailu a dovolte, abych krátce osvětlil ty tři priority. Za prvé Tady máme problém s implementací. Je to obecný problém, který musí být vyřešen v úzké spolupráci s členskými státy a komisí. Máme velice dobré nařízení na papíře, ovšem praktické cíle zdraví a ekologie nebyly v praxi dosaženy. Když se podíváme, je třeba posílit spolupráci evropské a vnitrostátní úrovně, aby se zlepšila implementace tohoto nařízení. Zejména chci upozornit na to, že je třeba mít harmonizované harmonizovaný sběr eh, údajů, protože když tu nemáme harmonizaci, tak to může vést ke škodlivým účinkům na zdraví a ekologii. Za druhé máme problém s transparentností, eh, protože ta je nedostatečná a má, ne, také může mít negativní dopad na zdraví občanů a na životní prostředí. A potom tady máme nedůvěru občanů v nařízení týkající se používání přípravu na ochranu rostlin je třeba, aby se rizy ve, aby se studie rizika soustředily na tento bod, ale zatím prostě tady to nebylo dostatečně provozováno, zejména co se týče řízení rizika ve výborem PAV v případě schvalování lát, aktivních látek za třetí musíme omezit odchylky eh, pod článkem 53, protože tuto ustanovení má pokrývat pouze výjimky a nemůže to být zneužívání k nezákonným mm, postupům. Máme tady případy, kdy článek 53 se používá na vnitrostátní úrovni proti úmyslu legislátora. V roce 2016 jsme měli 386 případů takových naléhavých odchylek, což je naprosto nemožné a nepřijatelné přijatelné. Všichni si jistě vzpomeneme Eh, na zákaz jedné látky, která potom vůbec nebyla respektována v některých členských států a to bylo zneužívání článku 53 a kromě těch třech priorit tady máme další důležité záležitosti a dovolte, abych se zmínil o některých z nich, například nezbytnost využívat také dobré agronomické praxi na základě integrovaného managementu pesticidů. Tlumočníci se omlouvají, ale veškerá stanoviska a návrhy jsou přečítány v obrovské rychlosti a my jsme bohužel nedostali podklady, tak takže děláme, co můžeme. Je třeba také testovat synergické efekty a směsi. A navzdory všem problémům toto nařízení je pořád ještě tím nejlepším nástrojem pro zabezpečení zdraví a životního prostředí. Absolutně souhlasím s tím závěrem, že evropská úroveň je ta vhodná úroveň, kde by mělo dojít k regulování ehm, používání těchto fitosanitárních produktů. Ale je třeba, abychom skutečně ještě více zohlednili dodržování cílu na ochranu zdraví a životního prostředí, abychom eh, ochraňovali také ty nejzranitelnější skupiny skupiny populace, včetně žen a dětí. Než budeme, diskuto- než do, budeme diskutovat se stěnými, stínovými zpravodajemi, dovolte, abych řekl ještě následující. Konference předsedů souhlasila s rozšířením harmonogramu a já jsem se také rozhodl mm, samozřejmě po bilaterálních konzultacích se stínovými zpravody, abychom se soustředili na původní harmonogram a budeme hlasovat 10. července. Je to vzhledem k tomu, že nějaké odložení dohody, eh, ke kterému došlo na konferenci předsedů, přišlo poněkud pozdě a já prostě chci předložit svůj návrh ku překladu a dnes byl, ale lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů zůstává stejná. Není tady důvod, abychom se odchylovali od stanoveného harmonogramu a samozřejmě domnívám se, že bychom měli završit eh, práci na této zprávě před začátkem letních prázdnin. To je tedy všechno za mou osobu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste mi věnoval čas a velice se těším na příspěvky kolegů a samozřejmě i expertů. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. A teď se dostáváme, te, pardon, teď dostanou slovo vestínoví zpravodajové, a eh, kteří tedy se ještě možná někteří připojí na naši schůzi. První stínový zpravodaj, kterého vidím v místnosti, je pan Hojsling, takže nejprve dám slovo jemu a potom dostanou slovo stínový zpravodajové ostatních stínových skupin dorazíli a potom samozřejmě jim udělím slovo, že pan Hojsling. Já erstmal auch eh, vielen Dank. Děkuji mnohokrát eh, za zprávu. Je pojatá velice, eh, je vlastně dobré, že máme dobrou legislativu, na druhou stranu není dobře prováděna, takže se shodujeme na tom, že je třeba, abychom tyto deficity nějakým způsobem odstranili a to v mnoha oblastech. A tady je to, jak tomu je již často velice na členských státech, aby implementovali stávající evropskou legislativu. Vy jste krátce hovořili o glyfosátech, tam se jasně ukázalo, kolik nedostatků v systému existuje a že je třeba se tomu věnovat a dořešit to. A proto zcela jasně vítáme iniciativu pro transparentnost ze strany komise, zda bude zacházet dostatečně daleko, to se uvidí. My se domníváme, že bychom mohli jít ještě dále, neboť právě otázka transparentnosti a přístupu ke studiím, které se používají jako podklady pro to hodnocení, je vysoce citlivé téma. Je třeba ovšem si nakonec položit otázku, o tom pan eh, Poc hovořil, jak se postavíme k článku 53, k tomu stávajícímu právu, k těm výjimkám. Všichni jsme byli u, udivení, když tady byl částečný zákaz neonikotinoidů a navzory tomu používání tohoto přípravku ty objemy v Evropské unii se téměř nesnížilo, neboť každá země si zažádala u výjimku a bez problému jí byla tato výjimka poskytnutá. To není přijatelné, abychom, pokud my tady něco alespoň částečně zakázám, zakážeme se takovýto přípravek používal i nadále ve stejné míře. Proto je třeba se zaměřit na to, jak se přistupuje k těm výjimkám a ostře na to zareagovat. To, že máme příliš málo personálu odborníků, zejména v členských státech, to je známo již eh, v souvislosti s EFSO. Není možné, aby tomu tak natrvalo zůstalo a i nadále je zde problém s nezávislostí expertů. To si musíme politicky prodiskutovat. Tady nezbytně potřebujeme v členských státech více expertů, více nezávislých odborníků, kteří pak budou pracovat v grémích EFSI a přispějí k tomu, abychom měli rozumné, rozumné postupy. A nemůžeme souhlasit s tím, aby brzy 27 členských států to nařízení implementovalo různým způsobem. Je třeba hledět na harmonizaci a i o tom to pan Poc hovořil a my ho v tomto plně podporujeme. Jde o to, abychom, pokud máme nařízení, aby toto nařízení bylo stejným způsobem implementováno ve všech zemích. Není možné, a my jsme toho svědky, že tady máme nedostatečnou implementaci, která znamená nebezpečí pro spotřebitele a životní prostředí. A proto je zcela jasné, že tady musíme jednat. Do jaké míry to nakonec povede k tomu, že přistoupíme e, k plánování legislativních změn, o tom musíme ještě diskutovat. To je také úlohou výboru PEST. Uvidíme, do jakých, k jakým výsledkům dospěje a jak to pak bude zapojeno do parlamentní práce. Ale jasná je jedna věc, musíme harmonizovat, musíme správně implementovat stávající právo a pak na základě výsledku z výboru PEST můžeme zvážit další parlamentní kroky. E, já souhlasím s panem Pocem i v tom, že musíme postupovat rychle, abychom to odhlasovali již 12. příští měsíc. Času není příliš a proto musíme jednat rychle a já podporuji tento těsný časový harmonogram. Děkuji. Děkuji. Další je pan Pedicini. Grazie, grazie presidente. Io sto uh, mettendo un po' insieme i pezzi che ascolto qui, eh, in particolare... Děkuji. Já uh, eh, zareaguji, respektive bych připomněl jednu věc. Měli jsme pět let konsultací, než jsme obdrželi první návrh komise, který byl předložen v roce 2006 pak to trvalo celé další tři roky, než to celé vstoupilo v platnost. A nyní e, od roku 2009 uběhlo téměř dalších deset let. Proto možná došlo k té občanské iniciativě v minulém roce, kde se vyzývá komise nejenom, aby zakázala glyfosát, ale aby změnila celý schvalovací postup pro pesticidy. Tuto občanskou iniciativu podepsalo více než milion lidí. Občané se o toto velice zajímají, ale bohužel již nedůvěřují institucím a vědeckým grémím, která jim mají poskutovat bezpečná hodnocení, bezpečné odpovědi, která jim mají říci, jak eh, nebezpečná je určitá učená látka. EFSA se snaží zlepšit transparentnost, to jsme se dozvěděli, ale Stále ještě nevíme, co se dělá v těch náro... co se vlastně odehrává za zavřenými dveři v národních orgánech. Tam nevíme, kdo si požádal o schválení, nevíme, jaké lékařské přípravky se momentálně nacházejí ve schvalovacím procesu. Občané se o tom nemohou dozvědět. Členské státy udělují mnoho výjimek, i o tomto se občané nedozvědí. Jsou to ty takzvané výjimky pro nouzovou situaci, pro mimořádné okolnosti, které se zneužívají proto, aby se uváděly produkty na trh, kde je již jasně dokázáno, že jsou škodlivé. Nemáme dále, e, není moc času pro provádění hodnocení. Jak to, že komise nemá žádné nástroje pro to, aby mohla zaručit občanovi, že veškeré tyto záležitosti budou probíhat řádným způsobem? Děkuji. Děkuji, není paní Godin. Děkuji. Zpráva pana Poce, která se týká uvádění na trh eh, fitorostlinných eh, produktů, ukazuje, že celý ten schvalovací proces správným způsobem nefunguje. Mám na, na mysli proces na úrovni EU eh, zejména nefunguje a projevilo se to na obnovení eh, schválení pro glyfosátu. To probíhalo naprosto netransparentním způsobem. Členský zpráv bylo Německo a Německo v podstatě eh, vyšla vstříc Bayerovi a Monsantu to celé vedlo k tomu, že jsme zřídili speciální vyšetřovací výbor PES, který stále ještě pracuje, abychom zjistili, kde je zdroj příčina těch problémů. Pan zpravodaj nám vysvětlil, že implementace nařízení není efektivní a že tyto obtíže vyplývají z nedostatku transparence a z nedostatku harmonizace, že třeba, aby komise měla více pravomocí pro to, aby mohla harmonizovat přístup členských států, tedy eh, abychom už neměli ty rozdílné přístupy. Ovšem, Evropská unie eh, sama Eh, vlastně dala tu evaluaci FC a eh, příliš posílila nebo oslabila postoj jiných členských států na, vůči státu spravodajskému. Eh, tady je třeba zásadní změny paradigmat, abychom si uvědomili, jak nebezpečné jsou pesticidy, že to jsou jedy. A byly by tedy, ale EFSA to vlastně nedělá. EFSA stále ještě se drží svého starého přístupu, který není vhodný. Měli bychom tedy zvolit toxikologický přístup hodný 21. století, ale EFSA se stále ještě drží toxikologie 60. let. Což samozřejmě se nejvíce líbí je požadavkům lobbystů a průmyslu. Ano, já nesouhlasím s kolegou v tom, že když on raduje, že Evropská unie je adekvátním úroveň, kde by bylo vhodné i nadále tuto věc regulovat, protože v praxi Evropská unie dokázala, že není na výši tohoto úkolu. Na druhou stranu si myslím, že je třeba, abychom nějakým způsobem kooperovali členské státy z evropské úrovně, například právě co se týče vypracování stanoviska členského státu zpravodaje. Spravedaj také zmiňuje velice znepokojenou otázku um, možných eh, endokrinních perturbátorů a vidíme, že evropská definice není dostatečná a že je uh, velice těžké endokrinní disruptory zakázat. Dále jinak eh, souhlasím s kolegou, že je třeba, abychom omezili možnost poskytování výjimek na základě článku 53, zejména takových výjimek, které potom vlastně zkreslují vnitřní trh a konkurenci na vnitřním trhu. Dále si myslím, že dnes jednotný trh zabrání členským státům, které by chtěly na svém úsobí určité produkty zakázat, eh, tak vlastně nemohou, protože na základě vnitřního trhu to není možné. Takže zákazy takto není možné vyslovovat, eh, a opět to může jít eh, na úkor i konkurenceschopnosti členského státu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Právě jsem byl informován, za, že za skupinu AUDE bude hovořit paní Müller. A za paní Hütem. Takže místo paní Hütemy dovolte, abych dal slovo paní Millerové. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji a pane zpravodaji. Vy eh, tady vlastně vystavujete velice špatné vysvědčení eh, po tomuto nařízení a to mě trošku překvapuje, protože my už se určitou dobu velice podrobně zaobíráme tímto nařízení a strávili jsme celo, celou řadu hodin hovoříce s experty a jeden z nejostřejších kritiků stejně řekl, že máme ve srovnání se světem úplně nejlepší systém schvalování a tak bychom to snad také měli uznat, i když samozřejmě všechno nefunguje nejlépe a tady dávám za pravdu předřečníkům účastníkům, tady myslím zejména na schvalování fitosanitárních látek v těch třech oblastech. Je to dobré zákonodárství, ale ve vnitrostátní aplikaci to nefunguje. Chybí nám harmonizace a já jsem se samozřejmě jako stínová zpravodajka ve výboru pro zemědělství zaobírala tímto stanoviskem a zasazovala jsem se o pragmatické hodnocení a hodnocení silných stránek a slabin. Čili i tady předložím pozměňovací návrhy a Domnívám se, že co pro nás je nezbytně důležité pro, jako pro skupinu ALDE, je, že přece víme, že <clears throat> bychom měli aplikovat přijatelné riziko při používání fitosanitárních produktů. Samozřejmě mají svůj účinek, jinak bychom je nepotřebovali, ale musíme udělat analýzu užitku eh, a eh, potom na to dbát. Já si myslím, že každý dbá na to, abychom eh, měli co možná nejméně používání těchto látek látek, ale oni nám také hodně eh, jsou užitečné. A potom existuje skupina účinných látek, které se mohou používat pouze ve specifických případech. My se prostě obáváme, že ty velice úzké oblasti by potom odpadly. A co nám stále ještě vadí, že produkty že nemáme zahrnuty louly výrobky a přesto tady musí být uváděny a spolu zohledňovány. Obecně se domlouváme, že bychom měli konstruktivně spolupracovat. Máme hodně eh, také společného s výborem pest, máme celou řadu expertů a musím, a, mm, čili můžeme dostat ještě větší přehled, než máme doposud a na základě toho, co se dozvíme, bychom měli vyvozovat praktická řešení. Děkuji vám mnohokrát a Mezitím dorazila stínový zpravodaj EP, stínová zpravodajka EPP, paní McGuinness, tedy místo ní, pardon, bude hovořit paní Dela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych omluvila mou kolegu McGuinness, která se účastní studijních dnů EPP. Ona mě požádala, abych vám přečetla následující připomínky, které bohužel tlumočníci nemají. Ehm, eh, už tady zaznělo z úst našich kolegů, že příslušné nařízení o fitosanitárních produktech je doplněno příslušnou směrnicí o trvale udržitelném použití pesticidů, pak tady máme další nařízení a potr- nařízení týkající se potravin, nařízení týkající se bezpečnosti potravin a také nařízení bezpečnosti využívání chemických produktů což prospívá členských stá, členským státům, prospívá to občanům, ale také průmyslu. Nemohli byste poprosit paní zpravodajku, aby předčítala své pledoje pomalej, my to opravdu nemůžeme stihnout. Nařízení o fitosanitárních produktech vede ke zlepšení ano, pokusím se zpomalit, aby to mohli tlumočníci přeložit a omlouvám se. Už jsem tedy řekla, že nařízení týkající se používání fitosanitárních produktů znamená jasné zlepšení původní legislativy, například kritéria pozastavení které zakazují schvalování Evropskou unii, aby se schvalovaly takové věci jako mitogeny, endokrinní disruptory a další látky, eh, které eh, byly obsaženy v té původní legislativě. Ale eh, naprostý potenciál nařízení ještě nebyl využit. Například členské státy nevyužívají systém příslušných zón pro schvalování nových látek a kromě toho je třeba mít čas, aby prostě se více proskoumaly endokrinní endokrinní disruptory. Co se týče fitofarmaceutických produktů, nařízení zakazuje tento typ produktů, ale to vlastně tady existuje v předpisech už roku 2009. Máme tady velice rozdílné hodnocení ze strany kompetentních hodnotících vyhodnocovacích orgánů v jednotlivých členských státech. Některé členské státy využívají odchylek podle článku 53 více než jiné státy. To je tedy výzva tohoto nařízení, ale máme tady ty důležité tři věci. Nezávislost, transparentnost, výzkum a inovace k prvnímu bodu. Jednotlivé příslušné vnitrostátní schvalovací orgány by měly být nezávislé jak na průmyslu, tak na politice. Potřebujeme širší diskusi o tom, kdo má platit za vědecké studie návrhy změny ze strany komise týkající se prostě změny legislativy v potravinovém řetězci umožňují také možnost dát EFSE tento mandát a ten my vítáme. Co se týče transparentnosti, ta je zcela zásadní pro zabezpečení a povzbuzení důvěry našich občanů jak zabezpečit transparentnost bez zapojení expertů do naší otázky. Příslušné kontrolní orgány vnitrostátní potřebují větší podporu, a, a, a, aby jejich eh, zprávy byly viditelné. A je třeba a také mít přístupné zprávy, které by umožnili jaksi uklidnění občanů, kterého ještě musíme dosáhnout, to tady ještě není. A co se týče toho třetího bodu, výzkumu a inovace, je třeba zabezpečit, aby ten systém byl efektivní. A to tedy jsou otázky, na které musíme odpovědět. V posledních pět letech 26 kandidá, látek bylo jaksi kandidátkami na schvalování, ale eh, my musíme se snažit o snižování jejich používání a o snižování rizik. Když se podíváme na schvalování látek, no, eh, je třeba, abychom tady byli přísnější, k čemuž nás vyzývají naši občané. Paní Gines zdůrazňuje následující prvky. Eh, zemědělci musí mají přístup k široké paletě informací, aby také bojovali, ale musí mít zase přípravky, jak bojovat proti chorobě svých kultivovaných plodin. Takže je třeba, abychom tady měli produktivní, efektivní, selektivní přístup, abychom zabezpečili, mm, eh, že obyvatele budou mít přístup ke zdravým potravinám, ale že zároveň zemědělci budou mít možnost vyrábět ty produ- ty, tyto eh, potraviny na základě příslušných eh, ochranných přípravků. Děkuji vám mnohokrát tím jsme se dostali eh, tedy na konec eh, vyjádření stínových zpravodajů, takže máme prostor pro členy výboru. Už jsme trošku v, mm, už máme trošku méně času, než jsme předpokládali a eh, přihlásilo se poměrně hodně poslanců o slovo, takže budu muset vás požádat, abyste se drželi dvouminutového limitu. Paní Chaja Pirek jako první. Děkuji, aan rapporteur. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat rovněž panu zpravodaji. Ráda bych podotkla, že v naší, naše diskuse o glyfosátu vlastně už proběhly a občané zejména v Nizozemsku si přejí mít jasné, transparentní postupu. Postupy chtějí mít více bezpečnosti, chtějí vědět, na čem jsou a to neplatí pouze pro občany, ale také pro zemědělce. Eh, velice, jak si je tady velká nedůvěra v celý schvalovací postup, což poněkud jak si posílilo i nedůvěru v, na, v naš, nás a v naše instituce. Připomínám, že dříve eh, se nám vždy dařilo poukazat na to, že naše agentury jsou relativně nezávislé i ve srovnání s třetími státy. Myslím si, že lékařské přípravky, které mají nízké riziko, O tom jsme zde téměř nehovořili. Já jsem to zmiňovala již před třemi lety v jednom pozměňovacím návrhu. A zemědělci potřebují nějaké rostlinolékařské přípravky, musí chránit nějak svou sklizeň. My jim nemůžeme jednu věc zakázat, ale neposkytnout jim k ní žádnou alternativu. Schvalovací postup je příliš zdlouhavý. Měli bychom mít nějaký zrychlený schvalovací postup pro produkty s nízkým rizikem, ale komise se tomu nechce věnat, pouze vždy předkládala kritéria pro rizika, to byla jediná reakce. Nyní ještě bych ráda hovořila o té nezávislosti národních orgánů. My v Nizozemsku jsme v situaci, kdy naši zemědělci mohou používat například i neonikotinoidy. Ale je třeba eh, vědět, jak vypadá realita a vědět také, co tady vlastně schvalujeme. Děkuji. Děkuji. Ráda bych předeslala, že velký problém vidím v tom, že jsme ztratili důvěru občanů. A ono to zachází ještě dál my jsme ztratili i důvěru těch orgánů vůči sobě. Na tom je třeba usilovně pracovat, aby se situace zlepšila. Proto vítám eh, iniciativu pro transparentnost eh, ze strany komise. Doufám, že se nám podaří pokročit alespoň o kruček před. Tady bylo potvrzeno, že nás zjištění je dobré a já také děkuji mnohokrát za tu velmi obšírnou předloženou studii nařízení dobré, ale je velice problematické, že veškeré tři cíle, jednak zdraví občanů, jeho ochrana, dále ochrana životního prostředí, za třetí uvádění na trh dobrých eh, agrárních výrobků. Navzdory tomu nařízení jsme tyto tři cíle nedosáhli a to je eh, něco, co by nás mělo donutit k úvaze. Zejména ze studie jsem pochopila, že problém je implementace v členských státech. A proto bychom měli mít dvě perspektivy. Ne vždy eh, myslet na to, že tady změníme zákony, vytvoříme nové, lepší zákony, ale měli bychom se zaměřit spíš na tu perspektivu provádění, implementace zákonů v členských státech. A tady se o tom hovořilo, že národní orgány k tomu přistupují různým způsobem, že různým způsobem hodnotí, že mají příliš málo personálu, což vše opět vede ke ztrátě důvěry občanů. A já bych chtěla zdůraznit, že tu musíme nezbytně obnovit. A tady musíme vyvíjet nátlak na členské státy, aby dostali své odpovědnosti. Eh, poslední bod. Eh, těch příliš mnoho výjimek eh, Například v Německu u glyfosátu je také tento problém. Jeden z těch výrobků je například eh, schválen pouze na určitou omezenou dobu, ale i to je podle mě nevhodný přístup a já si myslím, že prostě výjimka musí zůstat výjimkou a na to musíme trvat. Děkuji. Omlouvám se, že jsem nemohl přijít už eh, tedy, když hovořil listinový zpravodaj, já jsem bohužel byl na jiné schůzi. <clears throat> V první řadě chci poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho zprávu on zmínil velmi důležité věci, jako je například transparentnost. I pro mě je transparentnost velmi důležitá. Potřebujeme mít nějakého rozhodčího, který tedy eh, rozhodne eh, o tom, že některé látky jsou bezpečné a jiné bezpečné nejsou. A proto eh, potřebujeme mít vlastně politickou důvěru v celý ten schvalovací proces. A transparentnost určitě eh, v tomto případě může na pomoci, abychom eh, získali důvěru. Kromě toho jste hovořil o výjimkách. Určitě bychom neměli využívat výjimky pro schvalování eh, běžných látek. To prostě podkopává důvěru v celý ten proces, takže to je něco, čím bychom se měli zabývat. Pro mě jsou důležité další tři aspekty. Za prvé, otázka účinných látek a jejich kombinací. My zde eh, rozhodneme na evropské úrovni, jaké eh, látky připustíme a eh, členské státy potom rozhodují, jak docílit tedy dobré komunikace v rámci toho schvalovacího řízení. Ale vždy eh, existuje riziko, že to bude mít negativní dopad na lidské zdraví nebo životní prostředí. Ve chvíli, kdy tedy se snažíte chránit svou sklizeň, je zde riziko, že ne, nebo je fakt, že zasahujete do přírody. Takže jak, je, jak vysoké je to riziko? a jak vysoké ji chceme eh, přijmout v případě, jako abychom ochránili ty plodiny. Například tady máme mm, používání různých látek, třeba mědi a dalších. máme nejrůznější zprávy, ale já potřebuji lepší zprávy o tom, abych věděl, jak, jak jsou tyhle ty zprávy předkládány, jak je porovnat. A teď vlastně jde i o ty malé plodiny. Tady můžeme mít také léčivé nebo ochranné prostředky pro tyto rostliny. A teď jde o to, jak bychom dosáhli hladšího průběhu svalovacího procesu i pro tyto plodiny. Tedy pro ty látky, které chládí tyto plodiny. Já si myslím, že bychom se měli hledat eh, tedy udržitelnější přístupy. Děkuji já jsem panu Hajtamovi dovolil hovořit trochu díle, proto, déle, protože s tím novým zpravodajem za ALDE, ale eh, ostatní opravdu poprosím, aby dodrželi ty dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala výzkumné službě za práci, kterou eh, provedli, ale já bych chtěla tady trvat na dvou věcech. Ta první se týká postupu schvalování účinných látek, protože to je nesmírně důležité. To je vlastně začátek toho, co z toho potom vzejde. A dovolte, abych upozornila na skutečnost, že v nařízení je článek 6f tam se říká, že je možné, no tady jsou prostě podmínky a určitá omezení, ale říká se to, že chybí informace, tak je zapotřebí, aby to bylo později potvrzeno. Ale náš problém je právě tuto mezeru vyplnit, protože eh, tady ten nedostatek údajů pro zástupce průmyslu může mít samozřejmě negativní dopad na zdraví. A to je podle mého eh, selhání toho systému v tom postupu schvalování aktivních látek. Protože co já vím, za dva, za tři, za čtyři roky, eh, protože to jsou zástupci průmyslu, kteří mají dostávat tyto informace, už to používají nedělají. To znamená, že tady se neaplikuje ten princip předběžné opatrnosti. Máme tady mm, hodnocení rizik, ale dáme průmyslu příliš velkou svobodu, aby nám dodával vlastně informace, které potřebujeme pro schvalování těch instancí. A pane Poci, já bych ráda řekla, že dokavat neexistuje dostatek informací o toxikologii eh, a další, no tak není možné schválit tu látku, eh, protože že důsledkem potom je, že to najdeme ve členských státech, protože členské státy možná, jak už tady zaznělo, nemají příslušné kompetence a především nemají kontrolu nad používáním. A vidíme, že občas tyto substance e, jsou používány ještě deset let poté, když se zjistí, že neměla být používána, e, protože e, prostě to znamená, že by bylo třeba modifikovat to nařízení, aby tady nebyly ty mezery, aby došlo ke schvalování teprve, když budou k dispozici všechny údaje je a aby členské státy posílily kontrolu v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji. Dále pan Pěcha. Děkuji. Pokusím se být stručný. Toto téma je velmi široké, takže v první řadě děkuji týmu EPRS a také panu zpravodaji za jejich práci. My si myslíme, že bohužel ta legislativa vypadá velmi dobře na papíře, ale <laughs> implementace pokulhává. A i přes rozdíly v implementaci mezi členskými státy Stále si myslíme, že na úrovni členských států bychom neměli měnit priority. Diskuse, které vedeme vychází i z diskuse, kterou jsme vedli eh, celkově o pesticidech. Tady v podstatě vidíme určitou nejistotu. Mm, to potom vede k tomu, že v tisku se objevují různé eh, podivné zprávy, eh, které spochybňují třeba fungování evropských agentur a tak dále. A to potom podkopává důvěru obyvatel v tento proces. Eh, měli bychom také upozornit na problémy, měli bychom o nich diskutovat, třeba o těch implementačních problémech, ale zároveň bychom měli stále zdůrazňovat, že podporujeme rozprostření zodpovědnosti mezi evropské instituce a členské státy, zejména tedy místní podnikatele, tedy zejména zemědělci, farmáři, znají svůj trh znají jeho specifika, včetně také environmentálních specifik. E, nemyslíme si tedy, že by měly být e, nařízení, která se jim vnutí bez nějaké hloubkové debaty. To je klíčová věc. Musíme to prodiskutovat s členskými zeměmi a jejich zástupci. Proto máme ty problémy s implementací. Děkuji paní Dali. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V posledních letech vedeme tuto debatu pravidelně. Zejména se bavíme o glyfosátech když máme všeobecné debaty o pesticidech. Kolega také hovořil o důvěře obyvatel. A to je obrovsky důležitá věc. Protože když se podíváme na vědecké analýzy, vědecké výsledky o tom, že tyto látky jsou potenciálně karcinogenní, že mohou ovlivnit endokrinní systém, tak je jasné, že to může mít eh, problematické dopady na konečného uživatele. To jsou tedy občané. A já si tedy myslím, že máme povinnost zajistit, že schválené látky nemají negativní dopady na lidské zdraví, zdraví zvířat a ani na životní prostředí. Já opravdu děkuji panu zpravodaji, panu eh, Pocovi, protože si myslím, že ukázal, že tento výbor eh, má zodpovědnost, aby eh, podporoval tuto debatu, abychom se bavili o udržitelném využívání pesticidů. A pokud chceme zajistit, že, ty, že pravidla na evropské úrovni jsou efektivní, musíme si stanovit jasná, jasné priority, i co se týče harmonizace a způsobu, jak monitorujeme výrobky. Eh, jak tedy se schvalují eh, tyto produkty, které eh, chrání zdraví rostlin v Evropě. Tady potom ehm, jde o to, že někde se potýkáme s nedostatkem potřebných údajů, s nedostatečnou metodologií. To potom vlastně podkopává celý proces. A Potřebujeme větší transparentnost eh, na eh, evropské úrovni. Eh, je potřeba také hledat další dostupné alternativy. Samozřejmě implementace není možná bez harmonizace. Bez nějakých pobídek k tomu, abychom ty alternativy využívali. Z naší strany je tedy velmi důležité, že propagujeme výzkum a vývoj v sektoru. Pan Florence, prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Já opravdu pozorně poslouchám a e, překvapuje mě, že jsme všichni ještě naživu. Když si vezmeme, já jsem také zemědělec, e, poměrně konvenční a my samozřejmě máme také své eh, pochybnosti o některých produktech, ale na druhou stranu eh, tak černě jako pan Poc teda eh, tyto věci nevidím. Toto jsou věci, na kterých samozřejmě musíme trvale pracovat, ano. Potom jsme měli debatu o nikotinoidech a ty ukázali, že sice víme hodně o vodě, ale v podstatě vůbec nic nevíme o půdě a teď se vlastně odebírají vzorky eh, na nejrůznějších tedy, eh, v nejrůznějších biotopech a tam nacházíme, eh, řekněme, i pesticidy, které jsme snad nikdy nepoužili v těchto oblastech, takže na tom se musí pracovat. Je velmi důležité, aby ty výjimečná, ta výjimečná řízení zůstala výjimkami. Tady s vámi naprosto souhlasím, výjimka je výjimka, s tím se nedá nic dělat a nemůže se to uplatňovat všeobecně opět je to eh, velmi důležité, abychom se na to zaměřili i vnitrostátně. Eh, tady máme nějaký ten pozitivní seznam asi tisíce nebo 800 eh, prostřed, přípravků. Jsou ale země, které uplatňují pouze 80, takže tady je zase velký rozdíl mezi zeměmi a trošku mi dělá starosti to, co říkal, jak, jak říkal kolega od liberálů, že potom už nebudeme mít žádné Eh, produkty nebo přípravky pro ty malé plodiny. A eh, potom budeme mít také problémy eh, s tím, jak tedy poukazujeme na nějaké mezery, takže se může stát, že v podstatě budeme muset dokonce dovážet nějaké produkty od jinot. Eh, určitě si myslím, že bychom měli pracovat na tomto tedy schvalovacím nařízení, ale zase si eh, nemyslím, že se úplně můžeme bez těchto přípravků obejít a potřebujeme opravdu hodně ještě vědecké podpory. Děkuji, teď pan Stas. Děkuji. Já bych eh, rád přímo zareagoval na to, co řekl Karl Heinz Florenz. My stále všichni ještě žijeme, ale existují studie v Německu, které říkají, že 75 veškerého hmyzu již zmizelo, takže problém to je a již se projevuje. Je zde negativní dopad na životní prostředí. Děkuji službě EPRS za velice důkladně zpracovanou studii. Také děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho návrh zprávy. Eh, já bych se rád eh, soustředil na ty výjimky v času, které mi zbývá, který mi zbývá. Vy jste o tom hovořili, hovo, říkáte to v, eh, v odstavci 17 a 18, odstavci 18 vyzýváte členské státy, aby omezily výjimky. A když si pročítám článek 53 nařízení o pesticidech, tak v těch výjimkách se hrává jistou roli i komise. Komise se může vrátit na EFSU nebo na stálý výbor. A proto si myslím, že je třeba opětovně potrhnout ještě roli komisi právě v odstavci 17. Pokud je do toho komise zapojena, až zde bude, tak se ji rád zeptám na tom, jak to momentálně vypadá, jaká role jí připadá v této oblasti, jestli je dostatě dostatečně aktivní pro to, aby mohla nějakým způsobem zasáhnout proti těm výjimkám ze strany členských států. Ještě odstavec 8, tam je jakýsi um, prozba na komisi, aby jasně řekla, jakým způsobem, podle jaké metodologie tyto výjimky uplatňuje pokud existuje vážné nebezpečí pro zdraví rostlin. Například ptám se komise, do jaké míry či jak dlouho již tedy se tato práce daří, jak se snaží lépe kontrolovat udělování výjimek a jakou roli hraje ona a komitologie. Dále se ptám, jak vypracováváte vaši metodologii, máte nějaký časový plán, mohli byste nám to... Děkuji mnohokrát. A e, další řečnice? E PRS. Děkuji, já také děkuji službě EPRS za velice vyčerpávající studii která jasně ukazuje, a to myslím, mohu říci, do jaké míry ukazuje, jak ten systém nefunguje, e, to, ten systém uplatňování tohoto nařízení a to velice ospravedlňuje e, práci pana Poce a také hm, výboru PEST. E, paní přednášející začala svou přednášku s tím, že říkala, že zjišťujeme, že žádný, žádný cíl nařízení nebo, eh, žádného cíle nebylo dosáhnuto. To je velice silné konstatování, ale on to měla na úvodu své prezentace. Tady jasně vidíme, eh, jak to celé nefunguje. A studie to prokázala. Eh, dále se hovoří o tom, že kteří zúčastnění aktéři výrobci, zemědělci, nevládní organizace, národní orgány, Všichni říkají, že je důležité, aby se rozhodovalo na evropské úrovni. A já tady eh, bych ráda znovu položila tu zásadní otázku. Chceme eh, Měli bychom tedy zvážit, zda by bylo vhodné skoncovat s tím duálním systémem rozhodování, tedy, že na evropské úrovni se hodnotí a schvaluje ta účinná látka a na úrovni členských států se schvaluje ten přípravek. Tak to se to uvádí v bodě 1 výborné zprávy našeho zpravodaje, za kterou děkuji. Já bych ještě tady zmínila dva body. Eh, a to je to zneužívání možných výjimek podle, eh, jak se to jak se zmiňuje v bodě 17 zprávy, je to tedy ten známý článek 53, který ovšem říká, že musí existovat nějaké mimořádné okolnosti, ale to není dodržováno. Velice vidíme, že Eh, jak tedy to vypadá. Eh, a dále ještě zrychlený postup tam nefunguje, ten se neustále prodlužuje, prodlužuje, takže to již vůbec žádný zrychlený postup není. A ještě anex, to má být ten negativní seznam, já už jsem o tom hovořila již eh, na výboru PST, tento anex je 10 let postupu na nařízení v platnost stále ještě prázdný, takže tím to končíme. Ještě jednou děkuji panu Pocovi, panu zpravodaji. Děkuji. Další řečník pan Andrie, předseda výboru PEST. Merci, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych i já velice poděkoval EPRS za jeho práci a děkuji mnohokrát také Pavlovi eh, Toto téma je zcela zásadní dnes a je nesmírně aktuální. Eh, z toho, co jsem si vyslechl, co to zaznělo, eh, tak se tady ukazuje, jak všichni zdůrazňují význam této práce. Ale je třeba, abychom mysleli především na zdraví občanů. To je první obava a proto můžeme tady mít nejlepší legislativu světa, to je, práv, to je pravda, ale eh, komise tady poukázala na problémy, které existují. Například v důsledku používání pesticidů tady máme Máme například problémy v zvýšení onemocnění rakoviny prostaty a tak dále, také problematiku onemocnění dětí. Hmm. A když se podíváme na všechny zemědělce, poukazují na problém Mátiku také endokrinní disruptoru a dnes vidíme velice dobře a já děkuji moc krát Pavlovi za jeho návrh, že také nás vede v podvýboru PEST k vypracování konkrétních doporučení a už to vidíme v rámci pokračující práci, že tady existují možná zlepšení. My jsme vlastně největšími aktéry, nejodpovědnějšími aktéry za zlepšení tohoto postupu. Mm, e, ale neexistuje jenom význam výzkumu a nutnost zohlednění nejnovějšího výzkumu ze strany průmyslu, ale zejména je třeba podívat se na to schvalování na evropské úrovni a na vnitrostátní úrovni. A je třeba, abychom, že tady máme jak si zlepšení v tom návrhu, aby se zlepšil ten příslušný protokol. A možná, že zemědělci na to budou hledět jinak. Už tady hovoříme v, například v agronomii mm, a Eh, tato otázka je tedy silná a je třeba, abychom se snažili splnit cíle, které jsme si dali. Děkuji vám mnohokrát a posledním řečníkem je paní Gardenbachová. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji jak EPRS za vědecké zpracování tohoto tématu, tak také děkuji Pavlu Pocovi za jeho návrh. Domnívám se, že současný regulační rámec má možnost eh, zlepšení a proto velice eh, vítám eh, rozhodnutí přeskoumat příslušné nařízení a že tady jsou začleněny nezbytné výzkumy. Ale možná, když zhrnu to, co tady zaznělo, z toho se ukazuje, že jako výbor Envy musíme dávat dobrý pozor na to, aby v rozvoji budoucí společné zemědělské politiky to toto bude hrát velice významnou roli. Nejedná se jenom o transparentnost při schvalování, jedná se také o množství pesticidů používaných v evropském zemědělci. Eh, v zemědělcu tady si myslím, že vytvoření příští zemědělské společné politice k tomu musí směřovat, aby se použilo co možná nejméně pesticidů, aby se snížila rizika pro zdraví lidi a pro životní prostředí. To je to, oč tady hovoříme. Zemědělské, pardon, evropské společné zemědělství, které musí být produktivní a samozřejmě to nemůžeme ho mít bez absolutního používání pesticidů. Máme tady i biopesticidy, máme tady jiné formy zemědělství a je třeba, abychom tyto podporovali do budoucnosti. K tomu budeme potřebovat také odpovídající peníze. Už to tady zaznělo, náklady do výzkumu, vývoje, to je první úloha a druhá úloha samozřejmě nejlepší legislativa v Evropě nám nic nepomůže, když to nebude odpovídajícím způsobem uskutečňováno v jednotlivých členských státech a to není úlohou jenom komise, nýbrž samozřejmě také jednotlivých členských států a také nás, kolegů, abychom spolupracovali s poslanci národních parlamentů. A jak už to zaznělo, máme tady příliš mnoho odchylek podle článku 53. Eh, to znamená, že je třeba spolupracovat s kolegy v národních parlamentech, abychom na to upozorňovali. A v tomto smyslu já jsem si jistá tím, eh, že možná i s tou nejlepší legislativou se nám konečně podaří dosáhnout cílů, které v současnosti ještě dosaženy nebyly. Děkuji. Další otázky na EPRS můžete zasílat písemně přímo EPRS. Nyní dám slovo komisi, zástupci komise tedy. Jaká je vaše reakce? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji EPRS za prezentaci, děkuji také panu Pocovi za jeho zprávu. Děkuji také všem členům, eh, poslancům, kteří se zde už vyjádřili k těmto věcem. To, co jsme si vyslechli o zjištěních zprávy EPRS, je velmi tedy koherentní, naprosto to odpovídá i studii, kterou připravila komise, když připravovala eh, takzvaný refit eh, tohoto nařízení a eh, také řada těch, řekněme, konzultantů byla stejná, takže to není překvapující. Eh, máme také inspektory, kteří eh, z DG Health and Safety, kteří také prováděli audity v českých zemích a zjistili to tež. Eh, tak začněme pozitivními zjištěními nařízení všichni uznávají, že je relevantní pro potřeby. Je zde jasná evropská přidaná hodnota kterou přináší. E, překvapilo mě, e, že jste říkala o těch zjištěních, že žádné z cílů se nepodařilo dosáhnout, protože ono v té zprávě je to trošku e, víc rozpracováno. Ta zpráva říká, že zainteresované strany ve všech kategoriích se shodly na tom, že cíle v eh, oblasti životního prostředí to bylo eh, všechno potvrzeno s výjimkou bio, biologických farmářů, ekologických farmářů a ekopesticidů pro ty vlastně další cíle, například vnitřní trh, konkurenceschopnost eh, zemědělství. Tady zase ty zainteresované strany na to pohlíží rozrůzněně, takže ono je tam více niancí. A Mm, hodně eh, poslanců zde zmiňovalo eh, glyfosáty. Ve zprávě EPRS stojí, že není eh, prokázáno žádné tedy žádný chybný postup v tom hodnocení glyfosátu. Jinak pan Poc a řada stínových zpravodajů a další zde e, říkala e, hodně věcí, s nimiž komise souhlasí, například co se týče prodlev, ke kterým dochází ve členských státech, co se týče nerespektování stanovených lhůt e, pro ta vyhodnocení. Ano, to vlastně způsobuje většinu problémů, o kterých se, které jste vlastně komentovali. Zejména jde o to nadužívání eh, těch, eh, toho mimořádného ustanovení článku 53 a to právě vychází z těch prodlev, nerespektování právě stanovených lhůt, potom se to nestíhá, takže eh, najednou je to naléhavé. A kromě toho je problém, že české státy se dostatečně nedůvěřují a opakují tu práci, zdvojují práci místo toho, aby se spolehli na práci někoho jiného. Mm, pak se taky ukazuje, že 90% těch naléhavých eh, schválení jsou pro produkty, které obsahují látky, které už byly schváleny. Takže pokud ty členské státy by si to řádně vyhodnotili v řádném řízení, vůbec by nemuseli eh, tedy eh, se obracet na ten speciální postup podle článku 53. Ptáte se, co dělá přesně komise? My jsme se obrátili na EFSU, aby vyhodnotila minulý rok zda naléhavá schválení, které poskytlo členských, eh, sedm členských států pro ty neonikotinoidy, zda to tedy bylo oprávněné či nikoli. EFSA právě dokončila svou práci, my teď čteme ty zprávy a eh, předběžně vám tedy mohu říci, že pro poměrně hodně eh, kombinací eh, tedy rostlin a škůdců, nebyla jiná alternativa, ale pro některé alternativy byly, eh, takže tam neměla být poskytnuta toto naléhavé schválení. A samozřejmě proběhne follow-up. Komise nyní tedy zkoumá detailně ty zprávy a podnikneme tedy další kroky. Pan Stás se ptal, Zda pracujeme na nějakých vodítcích, co se týče eh, možností Mm, eh, těch eh, ohrožení, co se týče toho zanedbatelného, eh, tedy vystavení se těmto látkám a potom článku 7 a tak dále. Ano, my se snažíme tedy domluvit se členskými státy na, nějakým, na nějakém dokumentu, který by tedy definoval, co je vlastně tohleto vystavení se zanedbatelnému množství a zatím ještě to není dokončeno. EFSA vytvořila jasný protokol ehm, pro to, jak členské státy musí demonstrovat, že je tedy potřeba pro zdravý rostlin, které není, potřeba, které není možné dosáhnout jinak. A vlastně oni to využívají v protokolu pro ty eh, pro naléhavé schválení těch neonikotinoidů. K těm dalším věcem, se kterými souhlasíme, Různá expertíza, různé počty zaměstnanců v českých zemích. Je jasné, že některé české státy mají potíže Eh, aby vlastně opravdu eh, měli veškerou expertizu, kterou potřebují pro to schválení. Ale co se týče té samotné účinné látky, to je kompenzováno eh, v procesu peer review, také ze strany peer review EFSA. A proto, aby dobře fungovalo vzájemné uznávání, mělo by to samozřejmě se uplatňovat i na ty produkty pro ochranu rostlin, ale zatím jsme toho ještě nedosáhli. Hodně z vás komentovalo o transparentnosti, nedostatku transparentnosti Mm, říkali jste, že tedy návrhy komise už některé tedy už vlastně řeší ehm, tyto problémy. Eh, ano, to je pravda. Ty návrhy, které jsou nyní na stole, pomohou zlepšit transparentnost ve vyhodnocovacím procesu. Zaznamenal jsem, že pan Poc říkal, že bychom se tím měli zabývat i ve fázi hodnocení rizik. Určitě a u těch těžších eh, eh, látek, jako jsou ty neonikotinoidy nebo eh, glyfosáty, jsme dokonce vytvořili specifickou webovou stránku, kde okamžitě podáváme zprávy o diskuzích ve stálem výboru. Tam jsou tedy vlastně naše návrhy, jak to proběhlo diskusí a tak možná bychom to mohli dělat i s jinými látkami do budoucna. Určitě nad tím budeme přemýšlet. Několik řečníků zde také zmínilo um, um, řízení tedy těch údajů. Tady komise respektuje pravidla v nařízení. Paní Rivazi na to taky upozorňovala. Ano, máme možnosti využít tohoto specifického řízení. A věříme, že tedy naplňujeme pravidla v nařízení. Takže na závěr chci říci, že eh, souhlasíme s těmi, kteří říkají, že nařízení jako takové je velmi dobré. Řada z vás i eh, zainteresovaných stran říká, že je opravdu nejlepší na světě, ale mm, určitě ještě je eh, možné zlepšit jeho implementaci a hlavními aktéry v tomto smyslu jsou tedy členské státy, takže my se těšíme na spolupráci s parlamentem, eh, těšíme se na eh, doporučení z výboru PEST, které eh, samozřejmě zohledníme ve chvíli, kdy budeme finalizovat náš vlastní refit a i když budeme zvažovat budoucí kroky. Děkuji. Děkuji. Nyní dám ještě slovo panu zpravodaji. Já se pokusím být co nejstručnější. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Také děkuji za dosavadní spolupráci, těším se na spolupráci do budoucna a opravdu věřím, že naplníme svou roli. Chtěl bych jenom jasně říci pár věcí, abychom se vyhnuli nedorozuměním do budoucna. E, mrzí mě, že už zde není paní Miller. Chci to říci velmi jasně já jsem nikdy nekritizoval samotné nařízení. To jsem neudělal ani ve zprávě, ani ve svém projevu. Takže to bylo nějaké nedorozumění. E, možná bych také mohl ocitovat e, toto nařízení jako e, nejlepší nástroj pro ochranu zdraví a životního prostředí. Dobrá. Já se pouze snažím zlepšit ty části implementačního procesu, které to potřebují kolegovi eh, Karlovi, nebojte se, já se nesnažím zase takhle eh, eh, kreslit nějaký temný obrázek. Já pouze respektuji výzkum parlamentního výzkumného střediska. Nic v mé zprávě vlastně nevychází odinut než z výzkumu. Já vám to mohu poslat. V podstatě jaké, jakákoliv věta, která je v mojí zprávě, vychází z výzkumu má jasné podklady. Taky si myslím, že tato zpráva a tato naše práce eh, vlastně chce dosáhnout zlepšení implementace. Tady nejde vlastně o zlepšování toho samotného zákona. Eh, to je zase role výboru PEST. Nejde o to v, tomto, v této zprávě. Ještě jednou. Eh, říkám, že naprosto se spoléhám na náš eh, vlastně výzkum, který eh, máme zde v, k dispozici v parlamentu. A to, co říkala komise o těch pochybách, o tom, co je v té zprávě tak dále, Ono vždycky, ne vždycky, když stakeholders jsou spokojeni s implementací legislativy, to ještě neznamená, že ta legislativa je implementována dobře. Tak to je takový vtípek na závěr a děkuji mnohokrát. Těším se tady ještě jednou na budoucí spolupráci. Děkuji. Tím uzavírám diskusi k tomuto tématu. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 12. června v 11 hodin. hlasování možná v červenci eh, ve výboru Envy a hlasování na plenárce eh, ještě nevíme, kdy bude. Příští bod, to je návrh na řízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011-24 EU. Za prvé dovolte, abych dal slovo naší paní zpravodajce Soledad kabeson Ruiz. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že řeknu, že iniciativa se mi zdá být velice zajímavé a že to je něco je jedním z příkladů, které by mohly posílit Evropu. Budování Evropy. Zdraví je jedno z nejdůležitějších hodnot evropských občanů a tento návrh se ubírá tímto směrem. Když se podíváme samozřejmě na potíž ke všem změnám, které probíhají, jsem přesvědčena o tom, že tato práce by mohla zlepšit zlepšit situaci eh, se zdraví, a protože by mělo zlepšit přístup občanů ke zdravotnickým technologiím. Tento návrh by měl vzbudit dostatečnou důvěru ve všech stranách kvali, v kvalitě, nezávislosti a transparentnosti, eh, protože tady má, a to jsem také vyjadřila ve svých pozměňovacích návrzích, Evropský parlament eh, vypracoval zprávy, kde podal výsledek eh, o, vyhodnoc, o používání nových zdravotních technologií a pro zlepšení i zlepšení výzkumu jsou klinické testy. Je třeba zlepšit trvalou udržitelnost zdravotnického systému a samozřejmě také přístup pacientů k zdravotnickým technologiím. Jasné je, že návrh Evropské komise je založen na nezbytnosti zlepšení fungování jednotného trhu, který je zatím roztříštěn. Ale já si nemyslím, že to je jediný a zásadní problém. Domnívám se, že tento návrh může vlastně eh, zpracovat, eh, může nám pomoci zlepšit tedy ten jednotný vnitřní trh, ale není to jediným cílem. Je třeba abychom dospěli k vědeckému společného hodnocení vysoké kvality, která bude na, založena na co možná největší evidenci a průkaznosti testů zpracovávaných nezávislými experty. A bude to záviset také samozřejmě na hodnocení příslušných kontrolních institucí v jednotlivých členských států. A proto, abychom tohoto dosáhli, je třeba specificky se zaměřit na metodologii, která musí být transparentní, vysoce kvalitní a realizována opravdu nezávislými experty bez vněšování se do jejich práce, ale zároveň také flexibilní, aby se získal co možná největší evidence. Domnívám se, že je důležité, aby Tady, jak na to poukazuje komise, eh, se eh, měla ubírat eh, tím, abychom udrželi vyrovnanou účast na těchto procesech všech členských států, protože o čem hovoříme, to jsou opravdu vědecká kritéria a nikoli politická kritéria a proto je důležitá účast všech. Teď povinnost schvalování to si myslím, že tady je nejvíce konfliktů v členských státech, ale je třeba připomnět, že ty tři fáze dobrovolné spolupráce, kterou tady máme doposud, nepřinesla dobré výsledky. Proto musíme umožnit, aby ten mechanismus konečně začal fungovat, eh, abychom získali nezbytnou důvěru a proto musíme vysoce kvalitní proces na základě vědeckého, na vědeckých procesů. Možná, že by to mohlo být na dobrovolné úrovni, ale každopádně je důležité, aby se zabezpečilo fungova- začátek fungování tohoto mechanismu. Domnívám se, že kromě toho s pozměňovacím návrhem, který byl předložen, aby členské státy mohly spolu určovat specifiku eh, těch klinických testů v určitém okamžiku, i to by mohlo doplnit tu evaluaci. A to znamená, že třeba respektovat rozhodování jednotlivých členských států. A teď, co se e, týče působnosti. Komise tady navrhuje z, hodnotit to podle rizik, ale já si myslím, že je třeba zahájit, soustředit se na to, Jaký specifický dopad očekáváme na zdraví občanů, zejména také ekonomického dopadu? To znamená studovat také, jaké dopady nové technologie budou mít na sociální i ekonomickou oblast, což ještě není pokryto. Co se týče zdravotnických zařízení, tady taky práce ještě nebyla završena. To je velice roztříštěný trh, daleko roztříštěnější než v oblasti léků. A proto se domnívám, že je třeba zlepšit tady nedostatek eh, důkaznosti, které zatím byly přineseny. Doposud se nám podařilo trošku pokročit v bezpečnosti, ale myslím si, že musíme také pokročit v tomu, abychom skutečně ukázali ty výhody, které může přinést evropská úroveň. Je to také důležité pro konkurenceschopnost evropského průmyslu, protože představuje dodatečnou přidanou evropskou hodnotu. Opět tlumočníci se omlouvají, ale všechna stanoviska jsou přečítána ve veliké rychlosti a my je nemáme k dispozici, děláme, co můžeme. Je třeba tedy hledat řešení, praví paní zpravodajka, zatím ještě nepokrytých oblastí, které eh, mají tak velký dopad na zdraví občanů. A také můžeme zlepšit ten dobrovolný přístup. Myslím si, že může zlepšit scénáře, jako například zahrnutí nových metodologií, nových postupů v medicíně. A také opustit obsolentní technologie v jiných oblastech, které by mohly být také zajímavé včetně postupu rozhodování v klinických testech. To by mělo být na dobrovolné úrovni. Také by mohlo být významné soustředit se na priority ve výzkumu a jejich efektivitu. Co se týče komise, domnívám se, že zcela zásadní roli v tomto procesu by měla hrát komise jako garant kontroly a zároveň také podpory. A proto žádám komisi, jak je zobrazeno ve zprávě, že je třeba, aby se to také zobrazilo příslušným způsobem v rozpočtu Evropské unie, aby byla zaryčena tato nezávislost. Takže vůle, dobrovolnost, ale soustředění se na pacienta, to je možné udržet, když se budeme stále stále uvědomovat, že v centru pozornosti stojí pacient. Co se týče subsidiarity, tady se domnívám, že návrh eh, předložených pozměňovacích návrhů jasně respektuje zásadu subsidiarity a zohledňuje také specifičnost vědeckých objektivních hodnocení z klinického hlediska a proto nepřísluší mm, žádným jiným otázkám, které by mohly být vykládány na základě nějakých kompetencí jednotlivých členských států. Podívejme se na mm, ceny, ty to může ovlivnit, ale nemělo by vlastně ohrožit, ohrozit, pardon, subsidiaritu. Domnívám se tedy, že je to dobrý návrh, že je to dobrá příležitost a na závěr bych ráda řekla, že v zprávě o přístupu k léčiv už jsme učinili mnoho pro zlepšení přístupu občanů. Máme tady celou řadu oblastí, v nichž je nutno pracovat, ale zcela zásadní je, abychom se domluvili, hledali dohodu a myslím si, že tento návrh je pozitivní a ubírá se správným směrem. To je vše. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Děkuji vám mnohokrát a protože tady jsme v poměrně velké časové prodlevě, musíme si vyslechnout na stanoviska stínových zpravodajů během tří minut a diskuzi ostatních poslanců během dvou minut a, jak, minut, pardon, a jako první stínový zpravodaj za EPP, pan Pirino. Voorzitter, dank u wel. Dank u ook aan de rapporteur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce. Já hovořím ve jménu eh, zpravodaje, pana ve, eh, ve jménu paní zpravodajky, která děkuje za dobrou spolupráci. Domníváme se, že tato zpráva se obírá správným směrem, i když bych ráda upozornila na některé záležitosti. Stejně tak jako paní zpravodajka považuji za důležité, aby parlament nespochybňoval závazné prvky eh, ve spolupráci členských států, jakož i při hodnocení. To by mělo být povinné. Existovala dobrovolná spolupráce v HTA, čili ve zdravotnickým technologiím a myslím si, že je třeba pokročit ještě dále a ve zprávě by mělo být jasně zobrazeno, co to ještě nedovolovalo a co to umožní, abychom měli společná klinická hodnocení aby tady nedocházelo ke zdvojování práce. A ráda bych řekla, že chápu záležitosti členských států, zejména jejich úsilí o kvalitu klinických hodnocení. Nemáme tady žádný, žádná stejná pravidla, která bychom mohli vytvořit z jednoho dne na druhý. Mm, ale eh, členské státy by měly být určitý manévrovací prostor aby měli možnosti, ale na to už poukázala paní zpravodajka, ale já se domnívám, že by bylo možno jít ještě trošku dále. Je eh, třeba pracovat více na vědeckých eh, důkazech, na, na vědecká šetření. Domnívám se, že potřebujeme přece jenom určitou flexibilitu eh, při těch vědeckých důkazech, které požadujeme, protože na jedné straně eh, Tady máme eh, důkazy třeba u nějakých léčiv, pak ale zase ne u některých technologií. Není tady tedy zcela jasná oblast a je tedy zcela zásadní spolupráce a potřebujeme jasný rámec pro tuto tuto spolupráci, eh, protože to závisí také na organizaci jednotlivých systémů v členských státech, které se zatím liší. Proto se domnívám, že zpočátku bychom měli eh, založit tedy oblast zdravotních léčiv a produktů nejprve na dobrovolné báze a podívat se, zda členské státy se budou chtít toho účastnit, aby došlo nejprve ke zmapování situace a potom je možné dospět jaksi k povinným Eh, předpisům. A teď bych ráda řekla něco za sebe. Ano, více spolupráce je dobré, ale ráda bych ještě řekla následující věc. Na základě těch návrhů, které máme, tak se tady také hovoří o výměně elektronických údajů o pacientech to je důležité pro profesní práci, ale pacienti tady mají eh, určitá práva, ale v Nizozemsku je to jiné. Tady může pacient ehm, spolu určovat, ko, jaké údaje mohou být předávány. Mám ještě trochu času, ano. My jsme vedli diskusi o léčivých a jeden profesor na Amsterdamské univerzitě řekl, že léčiva jsou pětkrát dražší a že farmaceutický průmysl, jakož i vlády a akcionáři eh, musí eh, tady tedy se trochu zamyslet, protože to jsou oni, kteří konec konců o cenách rozhodují a to jsem formulovala ve svých pozměňovacích návrzích. Jedná se tady o život či smrt pacientů a na to máme máme řadu případů, příkladů. Děkuji mnohokrát, děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Ehm, další řečník, pan Pěcha, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji také zpravodajce za přípravu eh, této zprávy. Jsem si vědom toho, že toto téma je, má vysokou prioritu. Hm, máme k němu eh, celou řadu stanovisek i na úrovni Evropské unie. Eh, <laughs> řekl bych dokonce, že ta stanoviska často jdou proti sobě. Eh, to téma je v podstatě kontroverzní i ve chvíli, kdy parlament připravuje svou vlastní zprávu a lidé, tedy poslanci, předkládají pozměňovací návrhy. Já si myslím, že bychom měli podpořit spolupráci na to, abychom měli tedy společné zásady, společné eh, eh, zkoušky, klinické testy a Nesmím ale zapomínat, že zde máme také práva a povinnosti členských států, ehm, eh, co jde tedy o mm, poskytování ehm, zdravotních služeb. Tohle to je v zásadě v kompetenci členských zemí. Hm, jinak vyslechli jsme, vyslechli jsme, že zde také jsou pozitivní výsledky, máme větší transparentnost, eh, větší roli sehrávají eh, organizace pacientů. Ale jako poslanec Evropského parlamentu hm, s tím souhlasím, tohle to jsou pozitivní věci, ale přeci jenom máme určité eh, pochybnosti. Tak první věc je článek 5, který hovoří o začlenění vysoce rizikových eh, lékařských ehm, eh, pro, ehm, nějakých zařízení. To, tady vlastně to hodnocení je úplně jiné než eh, od hodnocení eh, lékařských léčivých produktů. velmi často tyhle <clears throat> věci se tedy využívají <clears throat> v kombinaci. Je to v podstatě celý řetězec. Takže máme léčivé prostředky, eh, potom eh, lékařské zařízení a já mám prostě určité pochybnosti eh, protože někdy lidé, kteří s nimi nakládají, s těmito lékařskými prostředky, musí projít speciálním školením. Přitom jsme si ale poslechli, že tady nemáme standardizaci v evropských zemích. A ještě upozorňuji na to, že zde máme i omezení. To eh, ukazuje například eh, poslan, eh, tedy pozměňovací návrh 56. Tam se říká, že tedy omezujeme složení panelu, který, tedy toho hodnotícího panelu. To určitě tedy eh, vlastně eh, znamená, že máme velmi důležitou roli farmaceutického, farmaceutického průmyslu. Ty nemůžeme vynechat. Měli bychom udělat maximum pro to, abychom dosáhli cílů. Pokud příliš eh, budeme harmonizovat, zejména tedy u hodnocení toho HTA, a těch eh, lékařských technologií, tak eh, musíme dávat pozor na to, abychom nevytvořili více bariér než pobídek. Eh, tolik ode mě, děkuji. Děkuji. Paní Meissner, prosím. Yeah. Ah, yeah, sorry. Yeah. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala nejprve paní zpravodajce. Domnívám se, že to je velice zajímavé téma a je důležité, abychom na tom pracovali. I já mohu za mou frakci za ALDE říci, že my obecně podporujeme tento návrh, aby tady bylo jenom jediné HTA evropské a ne 28 nebo později třeba 27, protože v podstatě jich ještě více, když zvážíme, že existuje dokonce více států, které jsou do toho zapojeny. Protože tohle to, tohoto prospěje přispěje k odbourání překážek a vlastně to bude výhodné pro všechny pacienty, ale je to velice komplexní téma a čert ďábel vězí v detailu. Všichni, kteří se tím zaobírají, to vědí a my vlastně už víme ze členských států, že tady panuje velká skepse. Například v Německu se tady prostě přihlásí k subsidiaritě a tady musíme dobře zvážit, jaký postoj zaujmeme, aby se nám podařilo zlepšit situaci pacientů v Evropě a aby prostě na radě to celé nestroskotalo blokací. Eh, myslím si, eh, že co se týče HTA, mm, Tady jsem tak trochu zklamaná, že komise dává hodně do sekundární legislativní, protože já si myslím, že by bylo bývalo lepší nejenom hrubě vidět, jak ty postupy mají vypadat, ale detailně je trošku, jak by to mělo vypadat a jak by se měly odevzdávat jednotlivé studie a data. Paní zpravodajka eh, eh, předložila pozměňovací návrhy. Je třeba, abychom ještě na tom pracovali, ale myslím, že ta cesta je určitě správným směrem. Eh, a vidíme, že ta skepse na radě je velká a proto možná nebude úplně nejlepší, abychom prostě dělali předpisy pro příslušný rozpočet v jednotlivých členských státech pro tuto oblast. Tady tady musíme být velice opatrně a nevměžovat se. Co se týče působnosti a návrhu rozšířit to obecně na léčiva, na přístup k léčivům, to považuji za problematické stejně tako jako paní Krostet, protože HTA eh, je daleko kompli- eh, protože eh, tato léčiva, tam je to daleko komplikovanější než u HTA je třeba školit personál. Podívejme se na chirurg, na zdravotní sestry, zajistou dostatečně školeny a tady není možné prostě jen tak hodnotit efektivitu. Pravdou je, že většina členských států zatím neprovádí žádnou politiku hodnocení zdravotnických technologií a kdyby se to teď mělo zavádět, ne eh, povinným způsobem nebylo by to dobré. Tady je dobrovolnost jistě lepší. Eh, já vím, že, sebo, že stojíme před daleko většími výzvami, co se týče zhodnocení vědeckých údajů. Možná, že bychom měli začít nejprve tady a potom vyčkat, co přijde dál. Obecně tedy mohu říci HTA povinně pro všechny, to je dobré. Dohody mít užitek jedna strana ze druhé, to je dobré pro pacienty, ale do jaké míry to uskutečňování a provádění musí být povinné, no to zatím mm, eh, nevím. Já si myslím, že musíme zlepšit eh, jaksi spolupráci v Evropě, ale ne hned na tom, abychom to zaváděli jako povinnost pro členské státy. Děkuji. Další, prosím. Merci, monsieur président. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jen chtěla připomenout kolegům, že to není nic revolučního, tento text a tak chci poblahopřát paní zpravodajce jenom za její zprávu a za to, jak k ní přistoupila. Existuje již spolupráce mezi členskými státy, tedy tady nejsme v případě autorizace, schvalování a tady my tady vlastně hodnotíme přidanou hodnotu léčiv či léčivých přípravků. Tedy toto není schvalování, to je EMA to dělá, ale my tady hodnotíme přidanou hodnotu léčiva. A já osobně eh, se dívám na eh, jak si na oplatňování směrnice a kde bude. A tady si myslím, že je třeba vždyhlet na to, jaká je ta přidaná hodnota té, toho, že budeme mít takovéto vědecké hodnocení. A vědecké hodnotení, hodnocení to je vlastně porovnání nových léčiv s ohledem na ta léčiva již stávající. A tady aktuálně máme příliš málo údajů k dispozici. Ten text právě je dobrý, a pokud ho budeme mít dobrý, tak vlastně farmaceutické laboratoře budou provádět komparativní studie pro to, aby viděli, jaká je přidaná hodnota těch léčiv. Například to dělá naše francouzská agentura, také agentura v Německu. A tady bychom mohli zharmonizovat protokoly, takže to bude přidaná hodnota pro vědecké hodnocení léčiv právě s ohledem na to srovnání. A bude se to týkat všech léčiv a všech léčivých přípravků? Ne. Je třeba se zaměřit hlavně na ty nová léčiva, na to, co se týče inovace. A tady víte, že existují takováto léčiva, proto je dobré, abychom měli takovou tu studii na evropské úrovni. A poslední věc, eh, tady asi nebudu souhlasit s některými kolegy, eh, pokud experti budou velmi nezávislí, a například, ale někteří eh, eh, experti jsou pouze zdánlivě nezávislí, protože jsou finančně závislí na těch eh, laboratořích a to není hodné. Musíme mít nezávislé synergie a transparentnost veškerého procesu, to je naše evropská DNA. Transparentnost, nezávislost a vědecká hodnotí, tak abychom viděli, jaká je předaná hodnota jak léčiva, tak lékařského přípravku. A pokud půjdeme tímto směrem, tak já budu podporovat naší paní zpravodajku, která na, této, na tomto textu odvedla skutečně obrovský kus práce. Děkuji nyní paní Konečná. Děkuji, pane <clears throat> předsedo. Možná úplně na začátek mi dovolte říct, že pro příští rok, na příští zasedání bychom si mohli říct, že v rámci snižování naší eh, ekologické stopy a zachování zdraví bychom měli začít dělat něco s klimatizací a jejím používáním v těchto místnostech. Věřím, že to řada z nás ocení. Eh, ale to je jenom na okraj. Eh, teď mi dovolte k samotnému tématu. Vážení kolegové, jak jsem již uvedla, při několika příležitostech osobně Evropskou komisí předložený návrh týkající se zavedení celoevropského HTA považuji za krok správným směrem. Návrh vychází z řady našich požadavků vyjádřených v rámci rezoluce z minulého roku k problematice přístupu k léčivům v Evropské unii. Je potřeba si přiznat, že pouhá registrace léčiva či zdravotnického prostředku na základě posouzení jeho účinnosti a bezpečnosti nezaručuje, že nová léčba je krokem vpřed jak uvedla Světová zdravotnická organizace na svém 67. světovém zdravotnickém schromáždění, v květnu 2014 fourteen HTA by měly být nástrojem na podporu všeobecného zdravotního pokrytí. Orgány, které dnes provádějí HTA v různých členských státech, často dosahují velmi odlišných rozhodnutí o stejných léčivých přípravcích. Staví tak pacienty do nerovného postavení a matou je. Navíc tato rozhodnutí postrádají jakoukoliv transparentnost a jsou dílem velmi úzké skupiny lidí. Proto je z mého pohledu nejdůležitější, aby v návrhu hlavně zůstala povinná účast všech členských států na společném HTA a zároveň silná governance. Kombinování zdrojů a spolupráce na HTA mezi členskými státy znamená, že kvalita hodnocení se zvýší a posouzení bude pro všechny členské státy nákladově efektivnější. Jednoduše se vyhneme zdvojení práce. Tento návrh významně pomůže malým členským státům, jako je ten můj, který nemají dostatečné zdroje a odborníky na provádění vlastních hodnocení v dostatečné kvalitě. Vítám i zprávu paní zpravodajky, se kterou jsme přesně před rokem spolupracovali na zprávě o přístupu k léčivům v EU. Líbí se mi její úpravy v oblasti lepších klinických důkazů jako základ pro určení účinnosti a terapeutických přínosů léčiv. Osobně se hodlám ještě zaměřit na větší zapojení pacientů do celé governance a na problematiku vzácných onemocnění směrem k orfan léčivům, které se dlouhodobě věnuji. Taktéž je potřeba zapracovat na možnosti přezkoumání již vydaného HTA. Současný návrh v podstatě spoléhá na jednoinstanční rozhodnutí bez možnosti opravy. Zde ještě vidí mezery a prostor pro zlepšení. Z čeho však v obecné rovině jsem zklamána, a táhne se to už od doby návrhu komise je fakt že nakonec nedošlo k zakomponování obligatorního procesu hodnocení finanční náročnosti a hodnoty daného zdravotnického materiálu. vyřazení ekonomických sociálních a etických aspektů z návrhu je chybou. na tom se v následujících desetiletích, eh, se v následujících desetiletích změní poměrně málo pevně tedy doufám že nedojde k zásadnímu oslabení rozmělnění předloženého návrhu a budu se těšit na další spolupráci na finálním textu která rozhodně bude složitá. musíme přesvědčovat všechny zainteresované subjekty a byla bych ráda kdybychom pochopili o co vlastně v původním návrhu šlo. Děkuji, s, naprosto souhlasím s, s tímhletím eh, voláním po po ekologičtější přístupu naprosto souhlasím s tou klimatizací, ale eh, také eh, například, jak už po to požadoval jiný kolega, abychom se vzdali těchto plastových lahví. E děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji mm, panu předsedovi, děkuji také paní zpravodajce za práci, kterou odvedla a ta eh, podle nás odvedla velice dobrou práci. Důležité elementy nezávislé hodnocení, s tím souhlasíme, na, nad to se domníváme, že dobrovolná spolupráce, která dosud byla typická pro tuto oblast, je důležitá přispěla k tomu, že jsme, dostali, že jsme se dostali do současného stavu, ale nyní jsme dospěli k bodu, kdy je třeba přejít k povinné spolupráci provést ten kvalitativní skok. Také chceme rozšířit oblast působnosti i na lékařské přípravky. To je dobré. Překvapilo mne, co řekl kolega Pěcha z EKL, který hovořil o příliš silné harmonizaci. Ale toto přeci jsou důležité věci, tyto, myslím, můžeme stílet my všichni. Jediní, kteří skutečně pochopili, o čem hovoříme, je kolegně Konečná a kolegně Rivazy. Tady nehovoříme o schválení. A proto bych rád připomenul kolegům z EKR, z ALDE, z FPP, e že je třeba, aby se v tomto tématu lépe zorientovali a pokud chtějí být proti, tak aby předložili nějaké lepší argumenty. My podporujeme tento návrh, neboť odpovídá dvěma potřebám. Jednak toho, že třeba se vyhnout mrhání prostředky a že dále té potřeby je lépe a efektivnější využívat zdroje, které máme k dispozici. Což povede k tomu, že budeme mít eh, lepší možnosti pro terapii pro naše pacienty a zároveň snižujeme administrativní zátěž. Co se týče Itálie, tak e, u nás již mnoho regionů si vede velice dobře Veneto, Lazio, ale také Apulie a další regiony. Přesto se domnívám, že musíme mít jistý způsob národní koordinace. Pokud bychom vše přenesli na úroveň evropskou, tak zjistíme, že i zde potřebujeme vodnou koordinaci. Itálie může eh, se v této oblasti s vámi podělit o své zkušenosti s HTA, dále s hodnocením účinnosti výzkumných projektů, což ještě do textu zapracováno není. My na tom pracujeme, doufáme, že eh, čím dál tím, eh, že tedy co nejdříve zahájíme práci na textu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a posledním stínovým zpravodajem je paní Milen. Madame She's not in the room. Then we go to the uh, members of the committee. Není. E, takže Zatím e, tedy můžeme dát slovo e, ještě dalším poslancům. Paní Zom, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jménem Petra Lízeho, který zde dnes nemůže být, neboť se účastní Eh, zasedání svého politického klubu v Mnichově. Takže si představte, že jsem Peter Líze, budu ho citovat. Eh, on podporuje návrh komise, zejména důležité je pro něj eh, ta část, která požaduje silnější dialog mezi EMO a organizacemi HTA. Tímto se mohou soustředit na ty oblasti, které přinášejí pacientovi skutečný terapeutický přínos užitek, ale některé problémy Petr Líze vidí. Za prvé, Eh, způsoby terapie v členských státech jsou částečně velmi rozdílné a proto musíme zabránit tomu, aby eh, pro srovnání se brala pouze jedna srovnávací terapie. Členské státy, které nebudou souhlasit s takovouto srovnávací terapií, by měly mít na začátku celého procesu možnost eh, říci, E, že nesouhlasí a použít svůj možná vyšší terapeutický standard. Pokud e, to nebude přijato, tak zde musí mít možnost jakéhosi opt-outu. Z politických důvodů se pravděpodobně možnosti opt-outu nevyhneme, ale opt-out by měl být takovým tím posledním prostředkem. Dále v návrhu komise se říká, že koordinační skupina bude rozhodovat buď většinově nebo konsensuálně. To je třeba upres, upřesnit. V evropských smlouvách máme e, zásadu kvalifikované většiny a dvojí většiny, zejména v případě, kdy nějaký návrh eh, narazí na odpor mnoho členských států, pak to není eh, ani jednoduchá většina, ani dvoutřetinová většina, ale kvalifikovaná většina, což znamená většina členských států a většina podle obyvatel, jako na radě dále. Podle návrhu komise je možné rozhodnutí, které bylo dokonce i jednomyslně přijatou koordinační skupinou, Eh, pozměňovat prostřednictvím komise či dokonce zrušit. Podle nás je to nepřiměřené. My si myslíme, že pokud organizace HTA jednomyslně či kvalifikovanou většinou přijmou nějaké rozhodnutí, takovéto rozhodnutí by měla možnost pochybní komise pouze ve velice závažných případech. A na závěr, jsme rádi, že tam byly do toho zapojeny i lékařské přípravky, ale tady musíme postupovat velice opatrně. Z pohledu Petra Rizelo ani návrh komise, ani návrh paní zpravodajky nepředstavují to možná nejlepší řešení. Návrh komise se opírá o takzvaný skrutiny postup, ale ale tady jde otázky bezpečnosti. Produkty, které třeba specificky hodnotit z důvodu bezpečnosti, se prostě nehodí pro hodnocení HTA. Zároveň nechceme mít ale nějakou roztříštěnost jako uléčit. a proto bychom mohli zvážit zavedení nějaké evropské procedury HTA, pokud více než pět členských států zavedlo národní postupy. Děkuji vám. Děkuji teď pan Kaputo. Grazie, grazie presidente. Beh, il diritto alla salute e quindi alle Děkuji, děkuji, pane předsedo. Právo na zdraví a na co možná nejlepší terapii je právem, které musíme poskytnout všem evropským občanům. Proto vítám návrh na řízení o hodnocení zdravotnických technologií, tak jak byl i představen kolegyní Soledad. Její návrh rovněž podporujeme. A rovněž jsme to podpořili i v té zprávě z vlastní iniciativy Lepší přístup k léčivům. Toto se ale nemůže využít pro to aby se nějak zkreslil trh. Ne, musí se to využít pro zlepšení kvality léčiv a léčivých přípravků a zdravotnických technologií. Je třeba abychom nově nastavili naše priority v oblasti výzkumu tak, abychom otevřeli pacientům možnost přístupu k novým technologiím. Jsem pro další rozvíjení rámce OINET HTA, tak abychom měli stabilní kooperační mechanismus, kterého se členské státy budou účastnit povinně. Potřebujeme hodnocení kvalitních postupů, které musí být eh, nezávislé a transparentní. Komise by se mohla zasazovat o to, aby ten postup fungoval správně a nezávisle, tak, jak to podtrhla kolegyně Solidar. Ovšem, léčiva jsou poněkud ožehavý, citlivý sektor a proto potřebujeme nějaká dodatečná opatření, i co se týče samotné organizace systému musíme se vyhnout nějakým mezerám či zadním vrátkům. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Pana Pelas, prosím. Paní Ampelas. Eh, eh, děkuji. Pane předsedo, děkuji za slovo, děkuji také paní zpravodajce eh, za vypracování této zprávy na základě eh, návrhu komise. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si tuto diskusi a taky děkuji za eh, všeobecnou podporu. Jak další evropské spolupráce v oblasti HTA, ale také samotnému návrhu. Připomínám, že tento návrh v podstatě eh, byl reakcí na výzvu Evropského parlamentu a eh, Upozorňuji také na to, že nevycházíme z ničeho. Máme za sebou už asi 20 let spolupráce na HTA a mm, my jsme tedy dospěli k názoru, že právě teď bylo potřeba vystupňovat eh, práci v této oblasti a souhlasíme se spravodajkou, že v této zprávě jde o zvýšení míry vědeckých eh, poznatků v celé Evropské unii. Mm, okomentuji některé konkrétní eh, body, které vyšly z diskuse. Co se týče tedy oblasti působnosti. Mm, tady se názory trošku liší, takže chci vysvětlit, že mm, za komisi jsme se snažili zaměřit se na produkty, u nich jsme si mysleli, že tam je největší přidaná hodnota při spolupráci. To právě jde i o různé přeshraniční aspekty, a snažili jsme se tady najít oblast, nalézt oblast působnosti s právní jistotou. Tady vlastně šlo o ty centralizované mm, eh, lékařské mm, prostředky a eh, zejména tedy, eh, pokud je u nich nějaké vyšší riziko. Vyslechli jsme si eh, zainteresované subjekty, mm, eh, také výrobce eh, zdravotnických prostředků, takže si myslíme, že ten návrh je opravdu proporcionální. Mm, chci ujistit některé z řečníků, že ve chvíli, kdy se tedy můžeme vydávat různými směry na trhu, tak um, jsme se zaměřili právě na ty zdravotnické prostředky a trošku jsme Eh, více vymezili ten rozsah eh, oblast působnosti. Důležitým aspektem bylo i načasování. Zazněly se otázky o povinných prvcích tohoto návrhu, takže já na to zareaguji. Jaký je hlavní cíl tohoto návrhu? My eh, jsme v podstatě požádali nejlepší experty, aby se sešli a eh, udělali nějakou práci společně. A chci, chceme, aby tato práce se potom využila na vnitrostátní úrovni, aby se nemusela tedy zopakovat. Jak to máme na mysli tedy s těmi zprávami, s těmi společnými eh, klinickými zprávami? Eh, tady v podstatě jde spíše o takovou všeobecnou povahu těchto zpráv. Nepředstavujeme si eh, nějaké zprávy, které by říkaly, že jedna lékařská technologie je lepší než jiná. Nám jde spíš v podstatě o takový inkluzivnější, ale všeobecný přístup pan Líse si dělal trošku starosti o ty, o ty srovnání, ale to by opravdu bylo téměř eh, nemožné dělat v těchto zprávách. Na druhou stranu ve chvíli, kdy eh, členské státy zaintegrují tuto společnou práci eh, do, do svých systémů, potom samozřejmě bude pro ně jednodušší taky dělat ty neklinické eh, hodnocení. Budou to prostě lépe integrovat do celého procesu. My rozhodně eh, tady eh, ne, nebudeme ovlivňovat kompetence členských států, co se tedy týče poskytování zdravotnické, zdravotní péče. Co se týče role Evropské komise, i na to jste se ptali. Podle návrhu nebo co očekáváme. Členské státy povedou tedy tu technickou práci, budou eh, tomu vyčlenovat nejlepší odborníky, ale komise se zaměří spíše tedy na verifikaci, ověřování těch výsledků a eh, rolí komise bude také zveřejňování těch eh, společných klinických hodnocení. A tím se dostáváme k vyhodnocení mezi těmi hlavními akty a implementovanými a delegovanými akty. My jsme se snažili vymezit hlavní hm, prvky v tom samotném návrhu, ale ten návrh doplníme nebo tu legislativu doplníme některými tedy eh, akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Ono je samozřejmě vždycky důležité se spoléhat na eh, eh, expertízu ve chvíli, kdy předkládáme sekundární legislativu a proto budeme vycházet z práce, která právě probíhá na tedy společném středisku NETA a tak to vlastně potom eh, budeme předkládat ty výsledky i vnitrostátním kompetentním orgánům. A nezávislost, transparentnost, kvalita a eh, začlenění eh, zainteresovaných stran, to je všechno pro komise obrovsky důležité a my věříme, že se to odráží v tom návrhu a My si samozřejmě prostudujeme také všechny ty pozměňovací návrhy v tomto směru. A co se týče hlasování, Slyšeli jsme, že mm, se má zvýšit ehm, ten práh pro prohlasování v, skup, v té skupině a my bychom se snažili docílit koncenzu ve většině případů. To je zase propojeno s povahou a rozsahem té společné hodnotící zprávy, protože si myslíme, že to je inkluzivní zpráva a proto bychom se snažili dosáhnout koncenzu v té zprávě, v té koordinační skupině kdo ale bude tedy vykonávat tu práci. Teď, když vytváříme právní rámec, tak je velmi důležité, abychom měli zodpovědnost, eh, která je potřebná. Proto jsme si tedy vybrali řešení, že příslušné orgány by byly členy eh, té koordinační skupiny a potom bychom měli k dispozici nejlepší odborníky, aby eh, potom vykonali tu práci. Takže takto jsme to vyjádřili v, té, v tom návrhu a myslíme si, že nám to pomůže dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme, a sice optimálního využívání prostředků. Děkuji. V neposlední řadě se vracíme k paní zpravodajce. Prosím, stručně. Jenom velice rychle dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům a také komisi za tento konstruktivní přístup, který nám jistě umožní dospět k nezbytné dohodě, abychom zohlednili všechno to, co považujeme za příhodné. Máme dobrý základ pro práci, musíme ale také zohlednit, že není třeba ztratit obzor toho, že potřebujeme umožnit zajistit kvalitu klinických studií ze výši důvěru občanů a zlepšit certifikaci na evropské úrovni, aby také pacienti měli snadnější přístup k těmto hodnotnějším a účinnějším technologiím. To je jistě ústřední bod vědeckého přístupu, transparentního přístupu. Tato nám jistě umožní dospět k dohodě, ze které budeme mít užitek všichni. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme uzavřeli diskusi k tomuto tématu. Co se týče harmonogramu, Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 13. června do 11 hodin. Budeme hlasovat 13. září na výboru na, ve Štrasburku a během štrasburského zasedání tedy a na plenárním zasedání očekává se tedy, že se bude eh, hlasovat 1. října. Děkuji vám mnohokrát za projednávání tohoto bodu, za příspěvky komise rovněž děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu, což je zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Je čas jednat. Nejprve bych rád dal slovo paní zpravodajce Kristl Šaldemoze. Děkuji. Děkuji. za slovo, pokusím se. Je to opravdu stručná, protože čas letí. Zde na výboru Envy jsme vypracovali stanovisko pro výbor TRAN a je důležité, abychom zdůraznili, že v Evropské unii se musí něco odehrát teď, pokud chceme opravdu dosáhnout nízkouhlíkové ekonomiky. V Paříži jsme se přeci zavázali, že Evropa sníží své skleníkové plyny o 20% do roku 2020 a 40% do roku 2030. Abychom to dosáhli, je důležité zajistit, že máme alternativy alternativní paliva. A proto potřebujeme potřebnou dobře fungující eh, infrastrukturu. Já tedy vítám tento akční plán pro alternativní paliva. To je velmi důležitý výchozí bod pro to, abychom měli dostatečnou infrastrukturu v Evropě. Potřebujeme tedy mít ambiciozní vnitrostátní plány. To se zatím neděje. Je to ale zodpovědnost členských států. Ty musí něco udělat, musí implementovat cíle, které jsme stanovili. A řeknu to na rovinu, e, v členských státech se to řeší obrovsky odlišně. Ne všichni plní své povinnosti. A to je přitom důležité, pokud chceme dosáhnout cílů. Musíme mít koordinovaný přístup. Ono vtipné je, že svět je připraven na alternativní paliva. Průmysl je připraven, máte technologická řešení k dispozici, v podstatě už jenom čeká na příležitost je začít používat. Takže to všechno záleží na členských státech, aby eh, dali k dispozici potřebnou infrastrukturu pro to, aby i ty podniky z toho měly Eh, užitek. My chceme mít nízkou uhlíkovou ekonomiku, ale pokud ji chceme dosáhnout, musíme využívat alternativní zdroje paliv. Já ve svém eh, tedy eh, návrhu stanoviska pro výbor TRAN jasně říkám, že musíme jednat nyní, musíme jednat rychle. Vyzývám tedy členské státy k tomu, aby začali na tom pracovat, aby implementovali infrastrukturu pro alternativní paliva. To znamená také, že potřebujeme mít velmi rychlé dobíjení v celé síti TNT. Členské státy zatím nedělají dostatek, abych, abychom toho docílili. Tak já jim prostě ve svém stanovisku říkám, že něco musí udělat. A spotřebitele musí eh, mít tedy tyto možnosti a podniky eh, také potřebují tu infrastrukturu. Víc už nemusím říct, prostě musíme začít jednat rychle, potřebujeme, aby členské státy e, zareagovaly. Členské státy slíbily, že to udělají, ale teď to už opravdu udělat musí. A zde na výboru Envy my se zaměřujeme v zásadě na to, abychom zajistili, že to uděláme tak, aby to zohlednilo environmentální klimatické aspekty, ale samozřejmě tady jde i o hospodářské, hospodářský potenciál pro členské země. Já doufám, že podpoříte eh, toto stanovisko. Já sama možná eh, předložím pár pozměňovacích návrhů. A teď se těším na to, co mi k tomu řeknete vy. Eh, doufám, že opravdu se nám podaří postupovat ambiciozně a že české státy opravdu si vyhrnou rukávy a dají se do práce. Tak abychom dosáhli těch cílů, které jsme si stanovali v pařížské dohodě. Nyní pro stínové zpravodaje máme tři minuty a pro ostatní dvě minuty. První stínový zpravodaj místo pana Hřiba, paní Zome, prosím. Za EPP. Já vielen Dank. Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já tady zastupuji kolegu Gřiba, který mi poskytl text eh, naštěstí v angličtině, ne v polštině, za co mu děkuji. Takže ho přečtu. Milí kolegové, Evropský parlament přijal směrnici o rozvoji infrastruktury pro alternativní paliva v roce 2014 a víme, že to má ovšem problémy s implementací. Nejzjevnější je... Nejviditelnější je tady nedostatek eh, dobíjení, dobíjecí infrastruktury pro elektronická vozidla a Tady ale nejde jenom o dobíjení elektřiny, ale i jiných alternativních paliv. Tady máme třeba zemní plyn. E, to všechno je potřeba pro to, abychom tedy snížili znečištění e, taky z dálkové přepravy. Máme dobré příklady e, takzvaných modrých koridorů pro skapalněný plyn a Tady bychom určitě mohli nalézt eh, dostatečné financování pro obojí, jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Potřeba no, by se to odrazilo tedy v příštím víceletém finančním rámci. To ale samozřejmě také eh, vyžaduje jasně stanovené priority a musíme hledat synergie v evropském AKI. Výbor Envy eh, nyní pracuje na směrnici pro čistá vozidla ehm, tady vlastně je důležité, aby tyhle ty dvě směrnice se eh, propojily, aby ty politiky byly koherentní. Děkuji. Děkuji. Pan Demesmaker. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád eh, velice poděkoval paní Šaldemoze, paní zpravodajce, za její návrh zprávy. Vy i Evropská komise říkáte, že různé členské státy se musí více snažit a zrychlit své snahy, pokud chceme mít nízkoemisovou emisní mobilitu či mobilitu zcela bez emisí. A v tomto s vámi zcela souhlasím. Je, transformace je nutná, to víme všichni. Je nutná proto, abychom do cáli našich klimatických cílů a také proto, abychom obstáli v mezinárodní konkurenci. Pokud my jako Evropská unie i nadále chceme hrát celosvětově roli na trhu s automobily, tak si musíme uvědomit, že poptávka po takovémto typu vozů eh, bude růst. A my musíme být připraveni i s ohledem na naše technologie. Paní zpravodajka říká, že dobíjení se běžně děje v domovech či, lidi, či na pracovišti. Proto potřebujeme nějaké rozumné řešení, eh, jak tedy poskytnout lidem možnost si dobít eh, automobily, jak tedy v oblasti cest ten v ale také musíme mít eh, možnosti v soukromí, jak dobíjet. Potřebujeme aby auta byla nízkoemisní během svého celého životního cyklu. Na to je třeba se zaměřit. Rovněž bych rád tady otevřel téma elektrické neutrality a podtrhnul jeho důležitost dříve, než se nám podaří eh, převést tu plnou transformaci na mobilitu zcela bez emisí, bude to tvrdá trvat. A proto potřebujeme mít nějaká přechodná řešení. Mezi členskými státy a regiony panují velké rozdíly. A proto potřebujeme řešení, která zohlední jistá specifika a nějaké společné rámcové řešení. V mé oblasti je mnoho měst, je velmi urbanizována a to je zcela jiná situace než například ve Skotsku, kde je ještě mnoho venkovských oblastí. To toto je třeba zohlednit. A Pak ještě ta problematika těch závazných cílů prodeje nízkoemisních automobilů. Já se domnívám, že politika má zejména za úkol, aby co možná nejlépe usnadnila pozici trhu s takovými to vozidly právě tak, že vytvoří odpovídající infrastrukturu. Ale nabídka a poptávka, to se musíš vyřešit samo, bez nás. Ale jinak se těším na naši produktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, nevidím tu žádného stínového zpravodaje, takže teď má slovo pan Škrlec. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád krátce pohledl do minulosti. Rok 2013 když se vyjednávalo o této směrnici týkající se infrastruktury pro alternativní paliva, jednalo se o závazné cíle pro členské státy, eh, které měly platit od roku 2020, ale potom došlo k vyjednávání s radou a došlo ke kompromisu jako vždy. A když se to teď všechno odkládá na rok 2025, no tak s tímto kompromisem by ho mohli ještě tak souhlasit, ale ten druhý kompromis, který se prokázal jako velice špatný, a sice, že to nemají být žádné závazné cíle, no tak k čemu to má vést? Komise už ve své zprávě řekla, že lhuty pro Eh, vnitrostátní rámce, to znamená jasná zadání pro eh, budování těchto infrastruktur, pro zavádění těchto infrastruktur, No to vlastně bylo stanoveno už v roce 2016 a o rok později v roce 2017 eh, jsme zjistili naprosto hruzu vzbuzující výsledky. Mnoho států vůbec nemají zavedeny příslušné vnitrostátní rámce, <coughs> nezaslali je. Osm eh, států předložilo eh, tento příslušný rámec, ovšem eh, to je velice nedostatečné, nejsou to prostě kompletní informace, není to kompletní obrázek. A když se teď pokoušíme snižovat emise v oblasti dopravy, eh, protože to je založeno zejména na fosilních energiích, no to je přece cíl Evropské unie, ale zároveň se snažíme do roku 2030 vybudovat síť ten t. No, chceme-li tedy zohlednit tyto cíle, ale do té doby nebudou vytvořeny odpovídající infrastruktury eh, v celé Evropské unii, no tak tady budeme mít velký problém. A e, tady jsou zcela rozhodující lhuty. A národní e, strategie, rámce pro strategii prostě se nepředkládají e, v nezbytné době s dostatečnou kvalitou a na základě takovéto politiky se nám prostě nebude moci podařit dosáhnout ani jednoho cíle nebudeme-li mít dob, dobrou TNT síť, nebudeme moc využívat eh, alternativní paliva, budeme stále závislí na fosilních paliv a budeme stále mít enormní emise z dopravy jenom proto, že členské státy nejsou schopny provozovat příslušnou politiku. No a teď k jednotlivým alternativním palivům. Elektroenergie. Většina členské státu na tom nemá vůbec zájem, aby budovali tu infrastrukturu. A stále znovu a znovu hovoříme o elektroinfrastrukturách, potom plyn. No tady máme velice slabé pokrytí e, všechno to, co by bylo nezbytné, aby se to zavádělo, prostě neexistuje. Já tedy doporučuji, abychom zcela rozhodně v naší zprávě formulovali požadavek komise na revizi eh, tohoto předpisu, protože jinak eh, tu existuje riziko, že nebudou dosaženy zásadní cíle Evropské unie. Bez závazných cílů pro členské státy to prostě nejde. Dali jsme jim čas, aby to udělali dobrovolně, ale výsledky jsou teď viditelné a to ukazuje na to, že to prostě nestačí. Děkuji mnohokrát. Paní Ivy, děkuji, pane předsedo komunikace, ty vzdělení týkající se eh, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva eh, z druhého balíčku mobility je jistě velice významné téma, protože eh, tady je třeba hmm, uvědomit si, že na to budou zapotřebí příslušné investice. My sdílíme tady ty společné obavy z toho, co se týká vnitrostátních infrastruktur, ehm, ale přitom to pro nás musí být významné a každý členský stát by to měl zohlednit, ale my víme, že ne vždycky tomu tak bylo. Například v Itálii, ale i v jiných členských státech se do posud dávala přednost plynu a vytvořily se interoperabilní struktury, které se dále budují. V Itálii je to tak, že 90%, ale je tomu tak i v jiných členských státech, vlastně je z eh, fosilních zdrojů a Paní zpravodajka poukazuje na to, že třeba mít řešení pro inteligentní nabíjecí stanice, potřebujeme řešení eh, vycházející nad rámec nějakých minimálních norem, už když jsme stanovovali například energetickou efektivitu budov. Co se týče zpřístupňování ve městech pro občany, tady je důležité zaručit kontinuitu a já doufám, že se nám podaří vypracovat takové stanovisko, kde jasně budeme identifikovat jako důležité prvky infrastruktury nabíjecí stanice pro elektroautomobily a je třeba říct, že tady se nejedná tak o technické překážky. To, co je překážkou, je zatím nedostatečný počet elektroautomobilů na trhu, které činí zatím skutečně malý podíl, pouze 1% do posud. To znamená, ty výhody, které si slibujeme pro životní prostředí, ještě tady vůbec nejsou dosahovány, proto je třeba pracovat na novém nařízení e, pro osobní vozidla a lehká užitková vozidla. Doufám, že to budeme moci podpořit. Děkuji vám mnohokrát a tím jsme ukončili kolo nových zpravodajích, zpravodajů a, jedno, a teď dostanou um, příležitost jednotliví poslanci. Paní Dali, děkuji mnohokrát. Dovolte, abych nejprve poděkovala naší kolegyni Šeldemoze za její výborný návrh stanovisko. Akční plán týkající se směrnice na zavedení příslušné infrastruktury považuji za doplňování předpisu o CO2, o kterém se právě zmínila Eleonora. A z tohoto ohledu eh, z tohoto pohledu často se zmiňuje, že je jednou z největších překážkou ve snižování emisí je právě infrastruktura. Ale to není celý obrázek a já bych ráda obrátila pozornost kolegu na analýzu, která byla učiněna v rámci elektromobility platformy, která ukazuje, že pro osobní vozidla to není nedostatek infrastruktury, ale disponibilita vozidel s nízkými emisemi. A stejná analýza poukazuje na to, že v průměru tady je 5 ele na že je tady strašně málo nabíjecích stanicí pro příslušná elektrovozidla a proto je nutné, aby komise mm, prostě upozornila na to, že je třeba zavést příslušnou strukturu nabíjecích stanic a měly by existovat minimálně 10 vozidel by mělo být možno nabít z jedné elektronabíjecí stanice ale ráda bych řekla, že je nutno tady dodávat další investice do budování těchto nabíjecích stanic, zejména pro příští období, kdy se má zvýšit podíl těchto elektromobilů a je třeba do toho zapojit spolupráci průmyslu, jednotlivých lokálních úřadů a také tedy veřejné zprávy, aby mobilizovala veřejné investice a vytvořila příslušné pobídky i a zohledňovaly je při vypisování výběrových řízení. Je, je třeba upozornit, že tady je nedostatek nabíjecích stanic a je třeba prostě chopit se dalších iniciativ. Děkuji mnohokrát. A teď paní Meissner, děkuji mnohokrát. Já jsem se přihlásila, já jsem si myslela, že paní Miller je naší stínovou zpravodajkou, je to někdo jiný, ona tady není, jinak bych se bývala přihlásila už dříve. Já jsem doprovázela toto téma v roce 2014 za LD a teď jsem stínovou zpravodajkou ve výboru pro dopravu a proto k tomu jistě mohu něco říci. Skutečně je tomu tak, že zákon z roku 2014 nebyl zdaleka tak ambiciozní, jak bychom si to bývali přáli. Návrh komise se zaobíral spíše. Byl dříve tedy ambicioznější Protože jsme věděli, že celá řada věcí je možná, ale ve skutečnosti je tomu tak, že na základě trialogu prostě pro členské státy existovaly příliš dlouhé doby pro uskutečňování. Myslím si, že tady musíme udělat revize, aby se to zrychlilo. Eh, to samozřejmě nemůže komise formálně teď přijít s nějakým novým návrhem, protože stále ještě neskončilo to období dané členským státům na uskutečňování, ať už se to týče tedy eh, vnitrostátních silnic nebo mezinárodních a je důležité, abychom do roku 2030 měli mít prostě e, vytvořeny všechny ty možnosti, no a do té doby tady musíme mít jako základ alternativní energie, e, také s ohledem na ten té, ale do posud se toho stálo málo. už jsme e, předtím se snažili zohledňovat to, co jednotlivé členské státy dělají, co je reálné ve vztahu na všechno, nejenom ve vztahu k elektromobilitě, ale také skapalněný plyn a další aby se mohly napájet automobily těmito alternativní by biopalivy, ale my chceme zpřísnostnit zákony, ale není to možné, protože současně platný zákon ještě nebyl prosazen. Některé členské státy v některých oblastech pokročily dále, některé ještě ne. Prostě je to stále málo a jestli to bude pokračovat jako teď, no tak do eh, stanoveného cíle nedosáhneme. Parlament musí vyslat jasný signál, aby komise skutečně vyvíjela tlak, aby se v tom učinilo více. Děkuji mnohokrát a nyní bych rád dal slovo komisi paní N. Depre. Děkuji, já tady nahrazuji paní Depre, která má bohužel jiné povinnosti. Dovolte, abych poděkoval zpravodajce a všem členům výboru za jejich návrh i za příspěvky dnešní. My souhlasíme vlastně se vším, co tu zaznělo, což není často ten případ vlastní prioritou pro nás je zvýšit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy v rámci tohoto příslušného rámce. My souhlasíme s tím, že úroveň koherentnosti eh, prostě stále ještě není dosažena tak, jak bychom to považovali za nezbytné, ale na to už upozornili eh, dnes poslanci. Jsou tady také rozdíly mezi dostupnosti soukromých nabíjecích stanic a vidíme, že došlo k určitému pokroku v budování veřejných nabíjecích stanic a do budoucnosti byla stanovena čísla, která by měla být dodržena. Ale samozřejmě je tady třeba zohlednit regionální rozdíly, ale domnívám se, že máme dobrý startovní bod. Teď je třeba spolupracovat s průmyslem, aby dodával více takových vozidel, které uspokojí potřeby spotřebitele a ty členské státy musí vytvářet příslušný rámec a je třeba zabezpečit, abychom směřovali k interoperabilitě služeb, což je nesmírně důležité, protože zatím je velice obtížně zabezpečit tuto interoperabilitu ve stávající infrastruktuře. Také je důležité, abychom využili fondy, které máme k dispozici. Můžete být ujištěni, že velice usilovně pracujeme na těch alternativních palivech a mm, budeme pokračovat v podpoře investičních projektů, abychom usnadnili zvyšování podílu biopaliv a alternativních paliv. A myslím si, že je důležité podívat se na tu potřebu skutečně na vytvoření interoperability služeb v rámci jednotného trhu na základě legislativních aktů, protože je jasné, eh, Ukázat eh, a demonstrovat zákazníkovi, že je možné podporovat elektromobilitu i v přeshraničním ohledu. Je nutné zohlednit všechny alternativní, protože musíme také zohledňovat technologickou neutralitu. Plyn je také jasnou alternativou při přepravě na delší vzdálenosti a v neposlední řadě zahajujeme evaluaci této směrnice eh, pro rok 2019. Také musíme zohlednit zprávy členských států, které nám musí zaslat ty implementační příslušné rámce a budeme velice pečlivě pracovat na revizi příslušné směrnice, abychom zvýšili její efektivitu. Děkuji vám mnohokrát a na závěr dávám slovo zpět na dvě minuty paní zpravodajce. Eh, Děkuji za všechny připomínky. Já si myslím, že v zásadě se shodujeme. Předložte pozměňovací návrhy a Určitě se nám podaří to stanovisko ještě zlepšit, aby bylo více ambiciozní. Pokud s námi komise souhlasí, můžeme možná jít ještě o krok dále. No, lhůta příští týden pro předkládání pozměňovací návrhů, to je v úterý, tak prosím předložte nějaké pozměňovací návrhy, abychom měli ambiciozní stanovisko. A já doufám, že eh, výbor TRAN to potom zohlední. Děkuji. Ještě jednou tedy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. června. Na výboru Envy hlasujeme 10. července, na výboru TRAN se hlasuje 24. září a na plenárce eh, ještě tedy eh, eh, harmonogram není. Nyní eh, přecházíme ke kvalitě vody, která se, eh, eh, je tedy pro lidskou spotřebu. Už máme opravdu velký sklus, takže <clears throat> budu postupovat velmi přísně. Dám slovo zpravodaj na pět minut na úvodní projev, potom tři minuty stínovým zpravodajům 10 minut na další, eh, eh, všechny další tedy poslance a potom ještě budeme mít prostor pro komisi. Já jsem stínový zpravodaj eh, k tomuto tématu, takže i mě by zajímalo tedy mít tu diskusi delší, ale protože musíme skončit přesně v 12.30, musím být přísný. Děkuji, pane předsedo. Pokusíme dodržet svou řečnickou dobu 10 minut. Tento návrh směrnice se snaží opravit tu první opravu, k které došlo v roce 1998, to je směrnice o pitné vodě. V tomto návrhu komise zejména se snaží změnit seznam ukazatelů pro kvalitu, jakost pitné vody, pak se tady snaží rozšířit přístup založeného na posouzení rizik, co se týče přípravy vody a pak se vrací k té občanské iniciativě, to je posílení transparentnosti a přístupu spotřebitelů o vodě, kterou spotřebovávají. A pak tady otevírá se citlivou debatu o materiálech a zařízeních, které přikládají do kontaktu s vodou. Celkem se mi zdá, že přístup komise a veškerá ta vylepšení jdou dobrým směrem. Zejména nám, eh, jak si mít, dovolí mít vědecká kritéria a mít takový robustnější politický rámec pro ochranu zdrojů a zdraví spotřebitelů. Ovšem, je tady několik slabostí v tom návrhu, zejména ten text tam jedna věcí chybí, to je taková praktická záležitost. A eh, tak nějak nezná určitý realitu přímo v terénu, například ty aspekty vnitřních rodvodů eh, a pak například ty povinné vzorky. Myslím si, že studie dopadů silně podhodnotila ekonomický a finanční dopad pro dodavatele vody a proto i tedy, a tím vlastně i pro konečného spotřebitele. Takže to bude asi ještě předmětem eh, naší rozpravy. Dále ta zásada předběžné opatrnosti. Já to vidím poměrně po, po, trošku kriticky, protože tady jste směšování a já si myslím, že bude třeba to objasnit. Jinak se mi zdá, že to, jak je směrnice propojená s další legislativou EU, zejména o rámcové směrnice o vodě, ale nejenom, toto není zcela dobře jak si napojeno. Mám ti na mysli veškeré používání vody a také e, proces e, například přípravy potravin, toto vše by mělo mít vyjasněno. Proto navrhuji i pozměňovací návrhy, které se snaží lépe mít lepší eh, parametry pro normy pro jakosti vody na základě doporučení VHO. Pak také navrhuji, aby se vyjaznili eh, odpovědnosti jednotlivých orgánů institucí se týče tohoto textu, zejména eh, odpovědnost členských států za respektování norm pro kvalitu vody. Dále také chci, aby členské státy si mohly sami hodnotit, zda pokud nějaký ten ukazatel bude překročen, zda je to skutečné riziko přímé pro zdraví občanů, protože některý parametr ukazatel, když je překročen, tak je to přímé riziko a jiný například netolik, eh, protože ten efekt eh, eh, se dostaví až po jistém čase. Co se týká systému, víme, jak to je zachováno. Tady se eh, přizpůsobuje aktuál, je to přizpůsobeno aktuálnímu kontextu a potřeba všechny států, aby byly efektivnější a účinnější v této věci. Co se týče technických parametrů, rozšíření přístupu založeného na posouzení rizik. Tento princip bychom měli zachovat, nebo jde teda vody, to znají již. Dále bychom měli víc dodržovat kalendář eh, VHO, zejména to se týče lhůt pro vzorky a snížit náklady. Ovšem, nicméně, já navrhuji, abychom nešli tak daleko, co se týče rizik, eh, jak to chce komise. Komise chce zasahovat do těch vnitřních rozvodů. Ale tady jsou skutečná rizika, zejména eh, v místech, kde se pohybuje Eh, oslabené obyvatelstvo. Mám tím na mysli školy, školky a také nemocnice či eh, eh, například domovy pro seniory. Tady, tady je to rizikové, že se tam soustředí velké množství osob. A tak si myslím, že na to bychom se mohli ještě precizněji zaměřit, ale není možné, aby komise se snažila jaksi kontrolovat veškeré typy ubytování. Co se týče materiálu, zdá se mi, že návrh komise který má za cíl normalizaci stavebních materiálů, nezohledňuje příliš dobře celou problematiku vody, takže by bylo hodné mít nějaký jiný přístup a proto eh, i členské státy přišly si s tím návrhem, některé, a měli bychom se ho prostudovat. Co se týče přístupu ke kvalitní vodě, ano, tady je třeba zajištit přístup ke kvalitní vodě pro všechny za dostupnou cenu a tato otázka E, samozřejmě je velmi citlivá, musíme k tomu přistoupit rozumně, abychom neupadli do extrému, abychom nevyžadovali věci, které není možné realizovat. E, co se týče kvality vody, těch norem, to já e, si my, asi informací, které bychom měli odlišovat mezi nějakými všeobecnými informacemi, které by měly být přístupné stále na internetu a pak takovými eh, specifičními informacemi, které by měl spotřebitel obdržet na své faktuře za vodu. Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci. Děkuji mnohokrát a první stínový zpravodaj, prosím, má slovo. Děkuji vám. Tři minuty není tedy příliš mnoho, aby se pokryla tak významná směrnice, zaobírající se tak se tak významným tématem, protože já jsem chtěl k tomu říct si něco více ve jménu naší politické skupiny. Doufejte, dovolte, abych začal s tím nejdůležitějším bodem. Mnoho z nás považuje za samozřejmé, že když otočíte kohoutek, tak ta voda bude čistá a bezpečná, ale to není tedy případ pro každého. A neměli bychom ztrácet ze zřetele, domnívám se, že je třeba, aby tato směrnice se zaměřila na skutečnost, že v roce 2018 v Evropské unii každý občan všude by měl mít přístup k pitné zdravé vodě. A já jsem tak trochu rozčilen, že komise má tedy naši po podporu v, tom, v této ohledě a e, museli jsme tak podpořit iniciativu občanů a na to, to by se nemělo přehlížet. A teď řeknu něco, co je důležité. Naše skupina možná překvapivě bude považovat za velice obtížné podpořit jakýkoliv návrh v této směrnice, která by mohla znamenat zmírňování našeho zohledňování e, zdraví občanů. Prostě to bude ve středobodu pozornosti na naší práce na této směrnice a já si myslím, že nejlepší politika pro zdraví občanů je taková politika, která nejenom, že chrání práva eh, zdraví občanů, ale také odstraňuje jejich obavy a vytváří příslušné předpoklady, což je rovnováha. A eh, mm, samozřejmě to bude potom největším textem pro nás, testem pro nás, pro všechny, zda se nám podaří získat kompromisní pozice. Dva příklady. Tím prvním jsou endokrinní disruptory Tady vidíme zvýšenou obavu občanů. Budeme muset prostě nalézt kompromisní pozici, abychom tady vytvořili určitou rovnováhu. A druhý příklad se týká substancí v Itálii, na které upozorňovala naše kolegyně a na kterých jsme pracovali v detailech. To je záležitost, kde komise eh, jak si předložila návrh eh, správným směrem, ale prostě ve zprávě mm, nebo v návrhu to je protichůdná pozice, čili je třeba zohlednit více ochranu veřejného zdraví. My nesouhlasíme ve všem s návrhy zpravodaje právě v této oblasti ale eh, navzdory tomu se těšíme na společnou eh, práci, abychom ehm, posílili reakci parlamentu. Eh, důležité je zabezpečit zásadní Ehm, požadavek umožnit přístup ke kvalitní pitné vodě pro všechny. A když si to člověk nebude moci dovolit, tak to nebude ani přístupné pro něho. Koho? A dalším je pan Dorma. Tak, tak for det, øh, herr formand, og jeg vil gerne have lov til at takke. Děkuji. Za skvělou zprávu. Dostupnost. Vysoce kvalitní vody je samozřejmě zásadně důležitá pro eh, občany v jejich každodenním životě. Ten zákon, který už je v platnosti 20 let, nebyl pozměněn, takže je potřeba, abychom se na to nyní zaměřili. Já teď chci zdůraznit jednu věc. Úniky vody. Míra úniků vody je 23%. To je 23% vody, které, která je ztracená v potrubích. A e, máme zde i problém hygieny, protože čím více potrubí kapé a poniká z něj voda, tak tím více se e, ta voda v systému může znečistit. Vypadá to, jako by nikoho nezajímalo mít systém, který byl vodotěsný a který dobře funguje, ale my přesně tohle chceme. Chceme, aby podniky eh, vodárny a další používali eh, systém, který je vodotěsný a který opravdu zaručuje kvalitu té vody. Tady jde potom o, kvalit, o, o celou řadu faktorů. Tady nejde pouze o ztrátu vody, ale také o um, energetické ztráty. Nechceme mít systém, který poskytuje eh, vysoké dividendy eh, akcionářům. My chceme systém, který poskytuje čistou pitnou vodu a který prostě je vyvážený. Vidíme, jak je voda znečišťována, pokud podniky povolí, aby se zakopávaly odpady eh, poblíž eh, nebo dokonce jedovaté odpady. To prostě ohrožuje eh, kvalitu pitné vody a navíc mi dělá, dělá starosti sociální rozměr toho, co navrhuje komise. No tohle to je přece environmentální legislativa. Sociální legislativa je vnitrostátní otázka a tady zase máme tu nešťastnou tendenci Eh, že předstíráme, že nějaká politika je politikou jinou, abychom tedy dosáhli této míry kompetencí na evropské úrovni, tak eh, to nedělejme. Pokud ehm, Takhle musíme zajistit, že odvádíme svou dobrou práci, aby voda neobsahovala nebezpečné bakterie. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji, který odvedl vynikající práci a odstranil velkou část mezer a slabých míst návrhu komise. Také děkuji eh, pracovníkům z komise za velmi konstruktivní dialog, který jsme měli. Směrnice o pitné vodě je pro mě osobně velice důležitá, neboť již více než 20 let v komunální politice jsem se zabývala zásobováním vodou a samozřejmě nejdůležitějším cílem této směrnice je zaručit kvalitní pitvou vodu. V Německu máme asi 6 tisíc dodavatelů vody, jsou to tedy často velice malé struktury a často či většinou e, jsou ve komunální správě. Proto je pro mě důležité, abychom měli takový přístup založený na riziku, který bude dobře realizatelný a uplatňovatelný právě pro ty malé dodavatele vody. Tady třeba je podívat se na rozložení odpovědnosti a o technické detaily, jak často se bude od, budou odebírat vzorky, jak se bude kontrolovat dodržování všech parametrů. Další dobrá důležitá novinka v návrhu komise je ta úprava informací pro spotřebitele. U takto citlivého produktu, jakož je pitná voda, je přirozeně velice důležité, aby spotřebitel obdržel odpovídající informace. I já jsem jasně proto, že musíme poskytnout spotřebiteli veškeré relevantní informace o kvalitě vody a musí k těmto informacím mít snadný přístup. Ale je třeba si znovu ještě prodiskutovat, jaké informace jsou pro spotřebitele skutečně důležité a jaké mu pomáhají. Tady jsou, myslím, jisté oblasti v této směrnici, které jsou zakotveny, myslím, špatným způsobem. Dále je pro mě velice důležité, že bych ráda podpořila pana zpravodaje, co se týká toho seznamu endokrinních disruptorů či mikroplastů. Ano, tady potřebujeme skutečně nejdříve vědecký přístup a také propojení s rámcovou směrnicí o vodě. To eh, podle mě není dobře upravenou návrhu komise, není to tam dost jasně rozpracováno. Pro mě je jedna věc jasná, je třeba chránit subsidiaritu. My jsme se zaměřili na malé komunální podniky dodavatele vody. Právo na vodu je zásadní oblast, ale zde je jasná jedna věc. Voda musí zůstat v rukou obcí a musí být cenově dostupná. To je nejdůležitější věc. Přesto se těším na naši spolupráci, neboť směrnice je důležitá a musíme na ní intenzivně pracovat ku prospěchu našich občanů. Děkuji za zelené. Eh, přednesu já naši pozici, takže děkuji jak komisi, tak eh, zpravodaji za skvělou práci. Vítám návrh komise. Souhlasím ohledně řady otázek, které eh, řešili v, eh, v tom návrhu. Souhlasím s tím eh, přístupem vycházejícím z rizik, souhlasím s tím, že potřebujeme lepší dostupnost informací pro spotřebitele a Také souhlasím se zpravodajem, když v jeho zprávě, tedy v té úvodní, úvodního stanovení stojí, že k parametry kvality v příloze 1 jsou klíčové pro celou směrnici. Souhlasím, ale potom zpravodaj vyhodí třeba některé ty parametry ve své zprávě, zdůrazní relevantnost jiných a Pak tam máme různé výjimky členských eh, zemí, které mohou využít. Takže tohle mě netěší. Ty, endokr- ty endokrinní disruptory, ku příkladu, to je opravdu důležitý problém. My bychom tedy měli využít příležitost, abychom se tomu věnovali. Zde nejenom tedy v rámci Eh, směrnice o vodě. Pokud s tím nic neuděláme, tak potom už eh, bude pozdě. Eh, co se týče perfluorované látky, Zástupci, tedy, nebo sam, tohle průmyslové odnětví se snaží změnit molekulární strukturu těchto těch látek, tak aby byly snadno nahrazeny, respektive aby snadno nahradili už zakázané látky eh, trošičku pozměněnými molekulami. Takže pokud se zaměříme na ty dvě zakázané látky, ale umožníme Eh, tomu průmyslu vlastně zavést další látky, které vlastně nespadají do oblasti působnosti té směrnice. Mm, veřejnost podporuje striktnější hodnoty, které navrhuje komise a Nemyslím si, že ty výjimky, které původně komise nabízela, aby dala členským státům příležitost eh, splnit požadavky původní směrnice, a to už před lety, já si tedy nemyslím, že dnes jsou už ještě potřebné, a myslím si, že transparentnost je velmi důležitá a myslím si, že eh, z dlouhodobého pohledu lepší informovanost nám potom přináší lepší služby i v oblasti eh, kvality vody. Děkuji. Grazie, presidente. Questa direttiva di... Děkuji, pane předsedo. Směrnice, o které dnes hovoříme, která se zabývá pitnou vodou. K této směrnici bych ráda podotkla následující. Během minulých let je bezpečnost pitné vody důležitým témem a myslím, že se zlepšila. Není jde o to, podívat se na veškeré ty parametry, zejména ty chemické a biologické ukazatele. Já vítám návrh komise a musím říci, že některé aspekty, které se právě týkají zejména vědecké části, jsou hodné. Je třeba chránit kvalitu vody, je třeba poskytnout občanům vodu lepší kvality, e, což je, myslím, pokryto zásadou předběžné opatrnosti a to je, e, myslím, přístup, e, který parlament velmi potěšil, například ta povinnost, že se e, bude kontrolovat mikroplasty ve vodě či endokrinní disruptory no a také kumulační efekty, například fluorových látek. To, myslím, ukazuje, že komise pochopila, že je třeba chránit občany a nevystavovat je zbytečným zdravotním a ekologickým rizikům. V některých případech se Již toto v realitě jasně projevuje. Například u nás ve Venetu máme velice silně znečištěnou vodu jistými látkami. Doufám, že budeme mít dobrou spolupráci a já podám několik pozměňovacích návrhů. Budou se to týkat eh, hodnocení rizika a přístupu založeném na riziku. Tady si myslím, že role a odpovědnost aktérů, kterých se to týká, musí být ještě lépe a precizněji nadefinována. Dále bych si přála lepší manevrací prostoru pro reakce Evropské komise na Evropskou občanskou iniciativu Právo na vodu. Tady mám na mysli článek 13 tohoto návrhu, jakožto italská občanka. A my jsme měli v roce 2011 referendum, kde se vyslovilo více, 27, více než 27 milionů italských občanů pro uh, eh, takovou tu změnu pitné vody. Tady musím říct, že je důležité zlepšit dodávky vody, mít univerzální přístup k vodě, což je zásadní lidské právo a musí to být veřejný přístup. V Itálii soukromí dodavatelé vody ztroskotaly, voda musí zůstat veřejným statkem, statkem, který bude cenově dostupný pro všechny. Musíme využít příležitost, kterou nám poskytla komise předložením tohoto návrhu a Eh, zvážit také problematiku úniku vody, což je problém či mizení vody. To je fenomén, který ještě není zostřen v důsledku klimatických změn. V některých regionech Itálie se nám již takto ztratilo již 60 vody. Děkuji jako další paní Bůh. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, omlouvám se za spoždění, ale bohužel občas musíme být na dvou místech. Děkuji, že jste mi dal slovo. Eh, dovolte, abych jako všichni nejprve poděkovala zpravodaje, stínovým zpravodajům, eh, ale samozřejmě se dozvím všechno, co to zaznělo. Eh, ráda bych řekla, že směrnice o pitné vodě by eh, měla zabezpečit relativně zdravou vodu a to se také stalo, musíme to uvítat, ale především chci říci, že za velice vítám eh, v návrhu komise na přepracování ten článek týkající se zpřístupnění pitné vody všem občanům a bylo to také na základě občanské iniciativy, kterou podepsal ne milion, ale 9 milionů občanů. A Vím, že komise eh, eh, řekla, že směrnice musí zareagovat na tuto občanskou iniciativu, ale tento návrh eh, to tak plně prostě nezohledňuje. Myslím si, že je to ne kompletní odpověď komise, protože tady máme také agendu privatizace, musíme tady více zakotvit lidské právo na zdravou pitnou vodou a domnívám se, že ta záležitost přístupnosti kde je tady reference také na to se, mm, v té směrnici na zranitelné skupiny a jejich přístup ke zdravé pitné vodě. Není možné pojednávat přístupnost, když se snažíte odpojit to od toho, kdo si to může dovolit. Protože jak je co bude platná přístupnost zakotvená pro občany, kteří si to nebudou moci dovolit. To, tyto dva aspekty je třeba považovat eh, dohromady, eh, protože eh, my nemáme dostatek údajů v celé Evropské unii, jak to vypadá s tak zvanou chudobou eh, v pitné vodě. Čili eh, znovu zdůrazňuji, že to je nedostatečná odpověď Komise na občanskou iniciativu a zpráva Evropského parlamentu ze září 2015 podpořila tuto občanskou iniciativu. Já předložím pozměňovací návrhy pro posílení článku 13 pro zabezpečení Eh, zlepšení této směrnice týkající se také toho, aby si to občané mohli dovolit, ale myslím si, že je také důležité přednes právní argumenty pro článek 1, podle čehož by měla být otevřena ta směrnice o pitné vodě. Hmm, to by měla být o odpověď, ale pakliže to bylo odpovědi, no tak cíle to musí odrazit. A v této směrnici o pitné vodě tyto výsledky nejsou zohledněny, protože se tam nehovoří tolik o té přístupnosti. A také vítám, že komise chce zvýšit transparentnost, informovanost občanů, ale máme tady také to záležitost subsidiarity a požadavky na poskytování informací. Já si myslím, některé musí být prohloupeni, stejně jako působnost této směrnice a také povinnost dodavatelů. A je třeba eh, prostě zvážit subsidiaritu a postavení určitých členských států. Co se týče odborných technických aspektů, předložíme pozměňovací návrhy, eh, zavedeme návrh na určitý systém frekvencí a také předložíme eh, zlepšení zohlednění, tedy soustředění se na zdraví občanů. Děkuji vám mnohokrát. A mm, já bych vás žádala, abyste skutečně dodržovali čas, protože pokulháváme trochu. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já chci poděkovat panu Dantánovi za jeho práci a za ta různá doporučení, pro které, o kterých dnes diskutujeme. Já bych ráda připomněla, že to jsou členské státy a lokální orgány, jejichž povinností je zabezpečit přístup k, pevné, pardon, k pitné vodě. A to je to nejdůležitější, protože to musí zohledňovat specificitu každého území a já si myslím, že ta směrnice z roku 2018 to nerespektuje. Mám pocit, že komise nám navrhuje tedy přepracované znění, abyž by přinesla opravdovou změnu e, musí se zohlednit zejména to, aby to nestálo více spotřebitele. A také si myslím, že je třeba zaručit tady a respektovat plně zásadu subsidiarity, když se pracuje na znění této, novém znění této směrnice. A proto já podporuji návrh zpravodaje například Vůle komise znásobit místa kontroly je poměrně nepochopitelný. Co se týče kvality pitné vody v, vody v Evropě, eh, je třeba podniku více v oblasti rizik. A to je tedy pozitivní přístup, už tady neexistuje. Cholera například, což je eh, výsledek eh, všech, kteří spolupracovali na tomto úsilí více než 40 let. Pitná voda dnes vyžaduje změnu paradigmatu a také odstranění nebezpečí mikropoliantu. Podívejme se například na endokrinní disruptory eh, způsobené třeba zbytky mm, mikroorganismů z umělé hmoty či z igelitových sáčků ve vodě. Eh, čili je třeba upravovat vodu takovým způsobem, aby se také odstranily zbytky léčiv. A e, to je třeba učinit na evropské úrovni a proto je třeba pracovat na nové definici pitné vody. Souhlasím s panem Dantánem, co se týče materiálu, které se dostávají do kontaktu s vodou. A na závěr, když se podíváme na právo přístupnosti k vodě, tak je třeba přesněji tedy vyjádřit, co to vlastně znamená. Hm, já si myslím, že tady bychom měli přenechovat, přenechat iniciativu členským státům v interpretaci tohoto práva. Protože hm, jinak ponese náklady vždycky ten, eh, vždycky, pardon, daňový poplatník. Zpřístupnění pitné vody pro všechny znamená, že musí být také přístupná za dostupnou cenu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Nyní další přihlášení řečnici. Opravdu nemáme už moc času, takže dvě minuty maximálně. Snažte se ale, aby to bylo třeba struční, aby také zpravodaj mohl zareagovat na všechny otázky a připomínky. První na řadě je pan Florence. Já, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já to chápu to s tím časovým omezením. Eh, chci říci, že ve velkém, že souhlasím s panem zpravodajem, má právo eh, a líbí se mi, jak eh, se chopil těch tématů i jak se toho chopila komise. Ta směrnice byla již téměř 20 let stará, takže já si myslím, že postupujeme správně, zejména v kontextu toho, že léčiva a mikroflasty prostě ve vodě jsou, my s tím musíme počítat. Eh, přístup založení na hodnocení rizika, ten také vnímám jako správný a líbí se mi, že komise doporučuje, abychom pili více eh, pitné vody z kohoutku, to je důležité, nebo když někdo zabalí tři litry vody do vody, tak to stojí tolik jako transport 50 tisíc litrů vody, kterou bychom mohli vypít z kohoutku. Takže já vítám ten návrh a prosím vás, pane Dantáne, abyste spolu, ve spolupráci s námi ještě vylepšil ten text, ale co se týče hodnocení vzorku pitné vody, zejména u privátních uživatelů, mimo těch řádných eh, rozvodových sítí, podle mě je to příliš přísné. A co se týče těch materiálů, které se dostávají do kontaktu s pitnou vodou, tady má již komise jistou strategii, ale já se domnívám, že to musíme změnit. By se to netýkalo pouze stavebních materiálů, tam máme s jistou standardizaci, ale mělo by se to týkat veškerých materiálů, které se dostávají do kontaktu s pitnou vodou. Samozřejmě to lze také přehnat a proto doufám, že se budeme držet umírněného přístupu. Děkuji. Děkuji předseda pan Merkel. Děkuji mnohokrát. Rád bych přímo navázal. Pitná voda v Bruselu z kohoutku, to je také dobrá pitná voda. Voda z kohoutku, to bychom také mohli tady využívat a nahradit tím vodu v plastových lahvích. Samozřejmě musíme zajistit, eh, že ta voda bude kvalitní, že tu kvalitu zachováme. Já tady podporuji ten cíl směrnice, Ovšem vidím tam jisté aspekty kriticky. Něco, co mi skutečně dělá starost, to je celá řada technických bodů, které nejsou jasné. Například možné překrývání mezi eh, tímto návrhem a eh, legislativou v EU eh, v oblasti potravin. Je třeba, aby to bylo celé dobře nastaveno, aby to bylo koherentní a aby bylo také jasné, jaká pravidla platí pro jaká odvětví. Dále komise v příloze 1 má jiné hodnoty než VHO. A tady já tedy nevím proč, ale pan Dantan o tom ve své zprávě takéž hovoří. Dále, drastické navýšení frekvence vzorkování a toho celého monitoringu, to povede k tomu, že se voda velice prodraží. A Navíc tato oblast byla zrevidována před nedávnou dobou. Jinak, směr, eh, ten návrh jde správným směrem a text pana Dantána je dobrým zlepšením návrhu komise. Já sám ještě předložím některé pozměňovací návrhy, abych text obohatil. Děkuji a nyní paní Rýs. Děkuji. Děkuji stejně jako předřečnici bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za vynikající právy. Musím říct, že je to, to je zásadní věc a u nás na výboru bychom měli hledat takovou tu rovnováhu mezi zajištěním kvality pitné vody v Evropě a mezi tím, abychom tady se jaksi eh, nedostali do nějakých přemrštěných opatřování, aby to pak nemělo dopad právě na spotřebitele eh, s ohledem na příliš vysoké ceny. Co se týče toho, co navrhuje komise, tady si myslím, že ne vše dává smysl takovéto příliš časté testování těch vzorků, na ty mm, parametry. Já si myslím, že by bylo vhodnější zvolit přístup, který navrhuje pan zpravodaj. Další pozitivní elementy realizace tam, kde to věda ospravedlňuje těch nových parametrů ukazatelů, to je vhodné, zejména ta povinnost zjišťovat ty disruptory endokrinní, ale nejenom tyto. Co se týče analýzy rizik, kterou musí provádět každý dodavatel vody, proč tedy pro proč tady jsou různé lhůty podle velikosti toho dodavatele? To znamená, pokud bychom měli princip rovnosti mezi dodavateli, no tak je takto porušen a zejména je takto porušena zásada rovnosti spotřebitelů, neboť každý spotřebitel má zájem na tom konzumovat co možná nejvíce nezávadnou vodu. Děkuji. Hmm, pan Pěrik. Voorzitter, dank wel. Voorzitter, belangrijke punten zijn opgenomen. Niet alleen... Pěrik, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mnoho důležitých bodů již bylo zmíněno kolegy a kolegyněmi například ta souvislost s Evropskou občanskou iniciativou, dále standardy pro zařízení a materiály, které se dostávají do kontaktu s vodou. To je naším hlavním tématem, myslím. Pozměňovací návrhy k bodu 10 jsou dobré, přístup založený na riziku a dále rozumný přístup k časovému překvívání, harmonizace pravidel pro chemikálie. Článek 10, tady by se to mělo ještě nějak dopracovat a dále apeluji na to, že máme subsidiaritu a veškeré ty notifikační povinnosti potřebují právní základ. Dále znečištěná pitná voda. Ano, to existuje například v Jižním Holandsku a já tady Souhlasíme s Německou agenturou pro životní prostředí, ta hovoří o určitých kritériích a postupech, které má být zapracovány do REACHe, neboť REACH ta, z perspektivy rýče není povinné říkat, jaké dopady mají určité látky. Někdy v, jsou ve vodě obsaženy neznámé látky. Já to ovšem celé předám v písemné podobě. Děkuji. Děkuji. A nyní pan eh, Kes. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Děkuji. Myslím si, že tato zpráva nemá žádné problematické otázky. Je tady ještě ale pár otevřených otázek. Například infrastruktura obyvatelé Soluně v Řecku, druhého největšího města, byli bez vody skoro 10 dní. A to v části Evropy, kde eh, každoročně přijíždí spousta turistů, takže si umíte představit ty problémy spojené s eh, nedostupností pitné vody. Na druhou stranu nechceme, aby lidé chodili a kupovali si balenou vodu, protože to má nedost, špatný dopad na životní prostředí. Takže musíme dosáhnout lepší harmonizace i co se týče infrastruktury. Abychom také nějakým způsobem reagovali na sucha. Některé země s tím mají velké problémy, zejména tedy třeba řecké ostrovy. To je tedy něco, na co jsme velmi citliví. A máme 2000 podpisů které se tedy týkají problému s vodou. A dodávek vody. Musíme se tedy podívat na to, co se v Evropské unii dělá pro řešení těchto problémů, tak aby se pomohlo místním orgánům mm, v jejich boji s těmito problémy. Pan Hajtema, děkuji. Stručně pro mě je nepřijatelné, že komise vyškrtla článek 10. Naopak na ně musíme trvat, musíme mít, musíme jasně říkat, že chceme nízké riziko pro eh, materiály, které eh, jsou v kontaktu s vodou a já věřím, že i zpravodaj se tedy řídí touto linií. Pak tam máme ty výjimky u článku 9, to bychom neměli vyčkrtnout, ale měli bychom členským státem dát příležitost, aby mohli mít nějaké výjimky. Článek 12 to tež měl by být jasnější. Pokud je dočasné překročení nějakých parametrů, které nemají žádný dopad na zdraví, tak tam by se mělo zase vyjasnit, jak s tím naložit. Hovořili jsme o monitorování parametrů, o informací. Když si přečtu návrh komise, tak mám celou řadu otázek. No, my to můžeme nakrásně monitorovat 365 dní v roce, ale za jakým účelem? Neřešme problém, který neexistuje. monitorování nepřinese e, lepší vodu. E, potřebujeme e, přístup, který vychází z definovaných rizik potřebujeme mít také jasné eh, manažerské nástroje, protože teoreticky na, na papíře se nám to líbí, že budeme monitorovat nějaké parametry, tak to tam dáme. Potom poskytování informací a zpráv zpátky do Bruselu. To nedává žádný smysl, proč by se měla eh, zvyšovat administrativní zátěž na eh, vodárenskou firmu, pokud to prostě nepřinese zlepšení kvality vody. Děkuji. Děkuji. Tlumočení končí ve 12.30, takže předtím ještě dám slovo zpravodaji na zareagování a potom se obrátíme na komisi. Vy už můžete to říct anglicky. Děkuji, pane předsedo, děkuji každému řečníkovi, který dnes vystoupil, Myslím si, že už jsme měli, už jsem měla už předtím možnost se vyměnit návrh s některými kolegy či kolegyněmi. Já si myslím, že je důležité, aby se teď držel svého původního cílu a není, myslím, hodné, aby se tam zaváděly některé prvky, které tam přímo nepatří. Co se týče té vědecké báze, to si ještě přijdu, prodiskutujeme. Tady samozřejmě vědecká obec dokonce sama eh, si jistými prvky souhlasila. Děkuji. Předseda, děkuji mnohokrát, ale nyní Dávám slovo komisi. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům a vám všem, kteří jste zapojeni do této práce. Děkuji vám všem tady za dobrou spolupráci, za dobře odvedenou práci. Komise je otevřená pokračování v konstruktivní spolupráci. Všichni jste se vyjádřili v tom smyslu, že všeobecný směr toho návrhu je přijatelný ale vyslechli jsme si taky odlišné názory ohledně různých tedy konkrétních prvků. Chci vyjasnit dvě věci. Co se tedy týče konkrétních cílů a možná nějakých slabých míst ve zprávě. Komise bude i nadále velmi konstruktivní. Tohle to je téma, které, pokud budeme opravdu dobře a tvrdě pracovat, eh, by mohlo být tedy přijato ještě během eh, tohoto volebního období. Určitě nás v tom podpoří i Rada a parlament, ale trváme na tom, abychom i nadále eh, vlastně dodrželi ten cíl, což je vlastně lepší ochrana zdraví eh, našich občanů, to se eh, týče také lepší zprávy a řízení. Water provision again for the decades to come. Uh, and very important uh, and at, at, at not um, last